All right. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, it is, of course, a Monday afternoon, and I know people are travelling on a Monday afternoon. But if... Dobrý den, děkuji, že uh, jste se sem dostavili v pondělí odpoledne a nikdy nestane, nestihneme, pokud alespoň zhruba včas nezačneme. Děkuji všem, kdo eh, se dostavili. Jsou to ti, kteří se tady pravidelně účastní, musím poznamenat. A jenom chci hm, poznamenat, že eh, toto zasedání je webstreamováno, takže ostatní poslanci nepochybně to sledují ve svých kancelářích. Máme tady hm, program, eh, má, pořad jednání, má někdo námitky proti němu? Nemá. V tom, eh, teď druhá část eh, zápis budeme eh, pokládat za schválený, pokud do konce této schůze neobdržíme namítky. Potom máme tady oznámení a pokud nejsou tady žádné zvláštní otázky, dotazy na sekretariát, o to jsem také hovořil, ale jak už jsem říkal, hlavně toto, tato schůze je webstreamována. Takže dovolte mi, abychom přešli k té důležité části, k tomu jádru naší schůze a to bude prezentace eh, Richarda eh, Brutana, který je minister pro zaměstnanost, podnikání a inovace Irské republiky. Eh, my jsme si teď povídali a máme mezi sebou docela dávné pojítko. Týká se to Týká se to zemědělství, nikoliv tohoto tématu. Jsem rád, že ho mohu tady uvítat. A myslím si, že je to opravdu velice důležité, protože lidé vidí eh, v obchodu příležitost pro růst a pracovní příležitosti. Proto si myslím, že je velice vhodné, že jste tady. Já vím, že teď máte hodně intenzivní věc, momentálně u vás probíhá schůzka G8, takže je to G8, takže je to moc důležité. Trošičku si děláme hlavu s tím, trošku nás neklidňuje, že jak je to tedy s omnibusem a nařízení pro přístup na trh a pak Gruzie a preference pro Barmu a tak dále. Jedná se o reciprocitu. E, e, přístup na trh s veřejnými zakázkami. Tady k velkému pokroku nedošlo. Možná byste e, se k tomu mohl vyjádřit potom obchodní dohody. Tady předsednictví se snažilo zahájit důležitá vyjednávání jako se Spojenými státy a eh, pokračovat v práci na probíhajících jednáních, jako je Kanada, východní partnerství, také dohlíželi na zahájení jednání s Tajskem, Japonskem a Morkem. Tak bude možné tedy získat eh, široké hodnocení toho, eh, co předsednictví udělalo a můžeme potom si vyměnit názory, abychom se zároveň zaměnili, zaměřili na budoucnost těch ještě nevyřešených záležitostí. Děkuji, pane ministře, vítám vás tady a máte slovo. Já mnohokrát děkuji Pane se předsedo já jsem velice rád, že jsem zase tady a že mám možnost vás informovat o pokroku a o obrovské podpoře, které se nám dostalo od parlamentu ve snaze eh, uzavřít eh, práce nad tím, co jsme si přece vzali. Jak už tady řekl i pan Starde, mimo jiné, během našeho předsednictví jsme se zaměřili na pracovní příležitosti a růst. Samozřejmě, že se to netýká jenom výboru pro obchod, ale i jiné záležitosti, mikrofinance pro drobné podniky, ukončení eh, jednotného trhu, ale konkrétně v této oblasti, v oblasti obchodu, to bylo vlastně první poučení, které jsme se naučili, když jsme studovali ekonomiku, že samozřejmě otevíráním obchodních koridorů se obě strany mohou dostat k novým příležitostem. A my jsme rozhodně velice rádi, že je tady možnost transatlantického koridoru. Mezi Evropskou unii a USA je to největší obchodní koridor, ale také je to koridor, který nadále má značné překážky, eh, co se týče obchodu a jeho rozvoje, ale jsou tady velké příležitosti. Nejenom se to týká snižování nebo odstraňování tarifů a jiných překážek, ale také, aby se vzájemně uznávala pravidla a přístupy ze strany USA a Evropské unie, co by značně zlevnilo obchod a otevřelo by příležitosti v dlouhodobějším horizontu pro obě strany. Myslím si, že už se různým způsobem hodnotilo, jaké jsou eventuální globální přínosy dohody EU a USU. E, Myslím si, že německý institut si myslí, že by to mohlo přinést až 400 tisíc nových pracovních příležitostí. Dnes se to hodnotí daleko výše. Některé, e, některá média píší, že dokonce 2 miliony e, nových pracovních příležitostí by tato dohoda mohla Eh, přinést, ale samozřejmě bude to záviset na tom, v jaké formě nakonec ta dohoda byla přijata. Byl jsem moc rád, že jsem mohl spolupracovat s parlamentem a stimulovat tuto iniciativu. Eh, měli jsme také formální zasedání rady, bylo to v Dubnu a tam byli zástupci, byli tam Mike Foreman z USA a byl, vedli jsme naše interní diskuse, byl tam profesor Moreira a byla to výborná příležitost k tomu, aby všechny instituce, kterých se to týká, se mohly sejít a aby mohly se, si pohovořit o potenciálním přínosu a přístupu k této dohodě ze všech stran, ze všech, za, všechny zainteresované strany se k tomu mohly vyjádřit. Měli jsme dobrý mandát, si poděkovat eh, zástupcům rady, komise a našim eh, vlastním zástupcům v různých pracovních skupinách. Byl jsem moc rád, že minulý týden, hodně pozdě v pátek, se nám podařilo dosáhnout eh, dohody týkající se mandátu na zahájení eh, jednání mezi EU a USA, čili už je tady mandát rady, která, který byl dán eh, ve zpátek v noci. Pak je tady pracovní skupina na vysoké úrovně, ta vypracovala přípravný dokument a eh, úředníci s obou stran tomu věnovali hodně času a práce. Jsou tady velké příležitosti, není jenom eh, tradiční snižování tarifních bariér. A vím, že tento výbor konkrétně velice tuto iniciativu podporoval. Doufám, že budete spokojeni s tím mandátem, jak byl vypracován, protože to obráží všechny obavy a zájmy, které vyjadřoval parlament a konkrétně tento výbor. Co se týče jiných záležitostí obchodu a pokroku v oblast, určitých oblastech, komplexní hospodářská obchodní dohoda s, eh, s Kanadou, CETA, CETA krátce. Eh, tady probíhají nadále jednání, obě strany se hodně snaží a komise se opravdu také snaží toto protlačovat dopředu. Vůbec to nebylo jednoduché, určitě si to uvědomujete. A i nadále Pořád je tady pár krůčků, které nám chybějí k finalizaci, ale zcela určitě je to skutečná příležitost. Jiná oblast, kde jsme byli velice potěšeni pokrokem. Za irského předsednictví Rada přijala mandát pro vyjednávání mezi EU a Thajskem. A i tady došlo ke značnému pokroku v jednáních s Větnamem. A jistě si uvědomujete, že Ázie e, Eh, právě tento je region představuje velké příležitosti k dalšímu růstu. Nejspíš už všichni mají dost, eh, pořád poslouchat, že 90% růstu bude mimo Evropskou unii v nadcházejících letech, ale opravdu to znamená, že obchodní vztahy musíme rozšířit. Během tohoto předsednictví zahájila, byla zahájena také jednání o, eh, s Japonskem o obchodní dohodě a ochraně investic. Začalo to v Dubnu. A druhé kolo se má začít v Tokiu během několika příštích týdnů. Během našeho předsednictví rovněž komise předložila radě doporučení k vyjednávání mandátu pro eh, eh, jednání o investicích s Čínou. To bylo také v pátek a získalo to širokou podporu v radě, aby bylo možné s tím co nejrychleji pohnout. Jedná se tedy o obchodní vztahy s Čínou. Ty jsou přirozeně velice složitou otázkou. Jsou tady problémy spojené také s eh, do, obranou obchodu. To je věc, kontroverzní a problematické. Určitě vztahy s Čínou eh, musíme vytrvale sledovat a rozvíjet a myslím si, že opravdu je k tomu velké přání. Byť eh, samozřejmě různé členské státy kladou eh, různé důrazy na to, co by se mělo konkrétně dělat. Evropská unie také se rozhodla požádat předběžně o vyjednávání s Peru Peru a Kolumbii o, obchod, volní, o obchod, dohodě o volném obchodu. S Peru už to začalo, s Kolumbií to bude později. Jedná se o průmyslové a rybářské výrobky a také přístup na trh k zemědělským výrobkům, k investicím, snižovat technické překážky, které brání obchodu a eh, také se zaměřit na duševní vlastnictví a jeho ochranu a transparentnost a konkurenci. Obchodní jednání s Moldovou skončila minulý týden a s Gruzií a s Armenií postupují dobře. Jednání s Marokem, ta byla zahájena a vlastně e, znamená to nové dynamické vztahy s našimi vztahy na jihu. No, jak víte, tak EVTO bude mít ministerskou konferenci později v letošním roce. Zaměříme se na rozvojové záležitosti, usnadnění obchodu a zároveň balíček opatření, které by pomohly nejméně rozvinutým zemím. Toto setkání bude velice důležitým krokem na cestě k možnému vyřešení kola z Doha a rada se bude snažit připravit svou pozici ještě před touto ministerskou konferenci. Já si myslím, že pokrok byl jasně prokázán tímto způsobem a doufáme, že dojde i k jmenování nového generálního ředitele ETO, což by umožnilo vlastně takovou další hybnou sílu v této oblasti. Další věc, které jsme se chtěli věnovat v rámci našeho předsednictví, je dosažení dohody v oblasti mandátu v dohodě o službách a obchodu v Ženevě. Povedlo se nám to jednání v Ženevě probíhají. Já jsem velice rád, že EU hraje aktivní roli při tvorbě této budoucí dohody o službách obchodu. Rovněž jsme se samozřejmě zúčastnili jmenování ředitele VTO Roberta Azoveda, který byl zvolen, jak víte, vybrán po mnoha kolech jednání EU se snažila poprvé koordinovat svůj přístup v tomto hledu. jerské předsednictví hrálo svou roli při usnadnění tohoto koordinovaného přístupu a já osobně si myslím, že to je velice dobrý příklad toho, jak EU je schopna pracovat společně při dosažení tak důležitých rozhodnutí. Další věci. Legislativní záležitosti, legislativní dosie pan předseda Sterdy se tomu rovněž již věnoval v úvodním slovu. A no, já osobně se domnívám, že jsme dosáhli značného pokroku v různých oblastech. Omnibus 1 a 2, návrhy v této oblasti ehm, jsou v souladu s rozhodovacími procesy, které zavádí Lisabonská smlouva a na základě diskuzi s panem profesorem Moirerem vím, že právě tato oblast představovala určité obavy ohledně pokroku v této oblasti ze strany vašeho výboru. Proto jsem nesmírně rád, že parlament i rada již na začátku tohoto měsíce dosáhli dohody u těchto dvou důležitých oblastí. Samozřejmě, že bych rád poděkoval předchozím předsednictvím této oblasti, ovšem hodně, hodně práce bylo vykonáno na straně všech institucí a bylo zapotřebí, abychom dosáhli tohoto pozitivního výsledku. Proto jsem nesmírně rád, že jsme měli příležitost usnadnit eh, tyto aktivity. Rovněž mě těší další věc Pracovali jsme společně s vámi, s Evropským parlamentem jako takovým na nařízení o přístupu na trhy. Bylo to v březnu, bylo to potvrzeno i radou a Evropským parlamentem poté v květnu. Jak víte, tato oblast znamenala i stanovení určitého konkrétního data ohledně dohod o partnerství, podepsání těchto dohod se s jednotlivými zeměmi tak, aby mohli nadále se těšit tomuto přístupu na naše trhy. Byly tam určité obavy na straně parlamentu, pokud jde o tato data. Komise měla trošku jiný přístup, ovšem toto nařízení prvního eh, října 2014 vstoupí v platnost a proto bych velice rád poděkoval všem, kteří byli zaangažováni do této oblasti a kteří napomohli dosažení této dohody. Samozřejmě, že je to dohoda, která si nebude ideální ani pro jednu stranu, všem to je již tradicí Evropské unie snažit se nalézt konstruktivní přístup, aby jsme mohli udělat krok před a to si myslím, že je vítáno na všech stranách. Ale to bylo mnoho intenzivní práce na straně pracovních skupin v oblasti nařízení o finanční odpovědnosti. Tam jsme rovněž pokročili veliký krok před a pod litevským předsednictvím by se rada chtěla opětovně spojit s Evropským parlamentem tak, abychom dosáhli dohodu v této oblasti finanční odpovědnosti modernizace balíčku po obchodu a dále to byly veřejné zakázky se třetími zeměmi. I v této oblasti jsme dosáhli značného pokroku. To je, myslím, oblast, o které se zmínil pan předseda. Pracovní skupina na radě se dívala na tento nástroj opravdu podrobně, analyzovala to. Samozřejmě jsou zde ještě přetrvávající rozdíly. V průběhu našeho předsednictví jsme se snažili mm, o trošku jiný přístup a doufáme, že komise bude schopná předložit tento přístup eh, co možná nejdříve, čili my opravdu pracujeme na této oblasti, pokračujeme v naší práci. Tento měsíc parlament rovněž eh, potvrdil Barmu, Myanmar, pokud jde o preferenční, o mm, všeobecný systém preferenci, podpořili jste stanovisko rady, to je velice důležité, protože EU má závazky v této oblasti, pokud jde o rozvojové cíle v Myanmaru na barmě. Úplně na závěr bych velice rád poděkoval. Myslím si, že jsem pokryl všechny věci, o kterých se pan předseda zmínil, konkrétní věci. Rád bych poděkoval vašemu výboru za příležitost vystoupit zde mezi vámi. Rád bych vám řekl, že já osobně, pro mě to bylo skutečně nesmírně plodné období. Předsedal jsem i radě pro průmysl ještě v 90. letech. A v tom období mě existovala taková spolupráce, interakce s Evropským parlamentem a já jsem, mám 30 leté zkušenosti poslance parlamentního a vidím, že skutečně toto zapojení obou stran je opravdu aktivnější. Jistě pro moje spolupracovníky, eh, úředníky je to trošku komplikovanější, pokud jde o pracovní zátěž a tak dále. Ovšem já si myslím, že je to lepší způsob spolupráce a i pohled do budoucna. Proto bych rád poděkovala vám všem, vašemu výboru, profesoru Morejerovi za obrovskou podporu, které jsme se těšili v průběhu našeho krátkého belgického předsednictví. Já mám pocit opravdu, že prostě skutečně to proletělo rychlosti kulového blesku a mm, já si myslím, že to pro nás, pro všechny byla úžasná příležitost, úžasné zkušenosti. Rád bych poděkoval i mým spolupracovníkům, kteří pod velikým tlakem pracovali. Ano, fiskální situace v eh, Irsku to neusnadnila, ovšem my jsme udělali obrovskou práci, obrovský kus práce i mý spolupracovníci, které bych velice rád tímto způsobem ocenil veřejně za jejich pomoc a za jejich přístup. Děkujeme, říká pan předseda. Jak jsem se o tom zmínil úplně na začátku, jirské předsednictví bylo nesmírně aktivní, umožnilo ukončení dopracování velice citlivých oblastí. Já, vážený pane ministře, jsem tady opravdu dlouho. Vidím zde kolegy, kteří jste byli rovněž nesmírně dlouho, možná ne až tak dlouho jako já, všem Bert určitě. A my prostě máme pocit, že menší země dosáhnou velice často lepších výsledků než velké země za předsednictví. Nevím, možná proto, že prostě malé země jsou zvyklé jedna, zatímco velké země většinou dominují jednáním, nevím. Ano, no ale vy, ano, vy zase víte, jak vyjednávat. Ano, my prostě, no, nevím, nevím, zda jde o peníze v tomto v této situaci. Nyní, jestli dovolíte, koordinátory za EPP Daniel. Vážený pane ministře, děkuji za vaši prezentaci. Ja, ich möchte mich äh, gerne bedanken. Já bych chtěl poděkovat mm, předsednictví, protože nejenom v oblasti obchodu, ale v jiných oblastech jste byli velice úspěšní. Nejde jenom o e, velikost státu, jde to e, také o to, jak je dobře sestavená vláda. A Tady Irsko v posledních šesti měsících prokázalo, že co se týče evropských témat, tak e, jsou na tom velice dobře. Vy jste otevřeli řadu eh, témat. Já mám dvě věci, které, na které se chci zeptat dnes. Se Severním Irsku schází G8 a bude se jednat o dohodě obchodní mezi USA a EU. Ehm, mě by zajímalo vaše hodnocení. Domníváte se, že se za Evropu nám podaří skutečně um, Mm, vyvolat ten tlak tak, aby ta jednání byla co nejdříve uzavřená. Mnozí říkají rok 2014, já myslím, že to je neurovolnáne, když se to nedosáhne, bude to 2016, 17 a bylo, mm, pak budeme potřebovat dohodu mezi EU a státy Kého zálivu. A to by byl problém. Můžete nám říci, zda skutečně dospějeme k rychlému závěru? Pokud nebude dobrá vůle k tomu, tak vůbec se nemělo o tom začít vyjednávat. Druhé téma je Čína. Já jsem se sou, souhlasil tedy s tím, že komise chce mluvit o dohodě s Čínou, což je nutné, když se podíváme na situaci evropských podniků v Číně, tak um, Číňané mají dobré investiční možnosti v Evropě, ale naše evropské podniky jsou znevýhodněny. Máme také sporné věc, případy s Čínou, například solární otázka. A ta diskuse, eh, která proběhla eh, před rozhodnutím komise o dumpingových slech, hodně se o tom diskutovalo také v radě, zda mm, mají být tato protidumpingová cla. Poté, eh, co určitou dobu nebo několik dnů platí, tak se zdá, že Číňané jsou připraveni vyjednávat ale mně ani nejde tak o solární cla, jako o to, že solární cla jsou dalším příkladem toho, že čínská ekonomika, která je státem řízená, státem plánovaná do značné míry, tak často vede k jaksi ke špa, se často vyvíjí špatně. Ehm, nevím, zda je jaksi záměrem Číňanů ten monopol v oblasti sil, solárních a, nebo zda to je prostě takový vývoj. Každopádně musíme o tom s Číně nemluvit, není to poslední případ a poté, co tedy ty, ta cla platí několik dnů, mm, to partnerským způsobem chceme s Číňanům signalizovat, že chceme postupovat jako partneři a vidíte, tedy na čínské straně připravenost eh, mluvit o tom solárním tématu a celkově o eh, narušení konkurence, eh, které, ke kterým tam dochází. Jste tedy připraveni s Číňany o tomto hovořit? Děkuji, Daniel. Za socialisty, Ben. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já mám tři otázky, které chci otevřít a prosím vás o odpověď. První oblast se týká jednání, která byla nově otevřena. Když to tak sečtu, co všechno probíhá z USA, až od USA po Maroko, obchod a služby, tak je to nějakých 15 jednání, které jste zahájili nebo která probíhají. Jak odhadujete kapacity Evropské komise? vůbec tato jednání mm, vést. Když se podíváte na personální vybavení komise, které se nezměnilo od stavu před Lisabonem, a administrativní rozpočet se, eh, je neustále kritizovaný ze strany rady. Je vůbec možné tedy vůbec vést taková eh, takto četná jednání? Není to strategická nevýhoda, když se pouštíme do tolika jednání? Druhá oblast se týká časového rámce z dohody se Spojenými státy. Já si nejsem jist, zda můžeme být takovými optimisty. Hmm roka půl až dva roky. Když se podíváme například Kanady, tam jednáme čtyři roky, ještě to není uzavřeno. A nevím ani, kde to vůbec bude uzavřeno. Podobně komplexní dohoda e, je vůbec e, reálné dávat se takovýto časový horizont? A nebo prostě říci, že když chceme takto ambiciozní Ehm, časový cíl. Neměli bychom se zaměřit na otázky jako tarify, standardy, přístup na trh, veřejných zakázek a podobně. A to, jak si dát do popředí. Třetí oblast, pane ministře, mandátu z USA je také možnost ehm, dohody ehm, týkající se Eh, řešení sporů, investor state. A otázka je, zda je to vůbec nutné. Evropská unie i USA mají vyvinutý právní systém a investice zahraničních ní jsou na tom v podstatě lépe než vlastní eh, do tuzemské investice v případě sporů. Jak tedy v této souvislosti vidíte rozhodnutí australské vlády? Um, se státy, které mají rozvinuté právní systém, vůbec neuzavírat tyto dohody Investor State Dispute Settlement. Um, Austrálie již dohodu s USA má, má a tato se tam vůbec nenalézá. Děkuji vám. Niklas, máte ještě otázku? Fra- Francis Keller. Eh, vy nevypadáte jako stínový, jak se zástupce Janeka, ale ne, zastupujete ho jako no, zaz, eh, náhradník za zelené. Děkuji, já se jak se vcítím do jeho role. Jak také já chci začít eh, ten protože tady byly různé mandáty, návrhy mandátů, diskuse kontraverzní o různých tématech předtím, než eh, se odložilo rozhodnutí o mandátu. Myslíte, že dnes jsou členské státy více rozdělené nebo eh, více jednotné, co se týče projektu TNT? Dále souhlasíte s tím, že parlament i veřejnost by mělo právo vědět, znát výsledek těchto jednání o mandátech a mm, budete přesvědčovat členské státy, aby ty mandáty se staly veřejným dokumentem. Co se týče TISA o, dohod, o službách, mm, rada se musela několikrát sejít, než se byl schválen mandát i když to také byl uh, změněn komisí. Na jedné straně je rozsáhlá diskuse o TNT, ale o TISA mandátu žádná diskuse nebyla, i když by to mělo mít nakonec větší dopad. Souhlasíte s tím, že některé členské státy prostě zaspaly um, mandát TISA, anebo si myslíte, že diskuse o mandátu TISA by byla e, intenzivnější, kdyby se dostala do rady po diskusích o tentě. Eh, dumpingové tarify, mm, konkrétně Čína. Myslíte, že došlo ke změně postoje členských států? Mm, co se týče obhajoby obchodních zájmů, a nebo jak to je můj dojem, že členské státy jsou ještě více vzdáleni, eh, co se týče vnímání k mezinárodního obchodu, a rizik a výhod. Děkuji vám. E, děkuji. Ale já nevím, jestli se chcete na něco zeptat. Já e, e, jako koordinátor. Děkuji mnohokrát panu ministrovi za jeho vystoupení. Já bych se chtěl hlavně zaměřit na TTIP. Je to trošku těžké pro nás, pro všechny tato diskuse Eh, mluvilo se o mandátu, o tom, že byl dohodnut, musíme se tedy na tu verzi eh, spolehnout. Možná to já, možná není finální. Takže předběžná otázka je, jak parlament eh, ve svém usnesení měl, měl být tedy zapojen v celém tomto procesu, aby to bylo transparentní a jak se to má dosáhnout, jestliže parlament vlastně k těm dokumentům nemá úplně přístup. My jsme viděli ten mandát lead, který je asi docela přesný. Zdá se, že to není moc široký mandát. Mandát má tedy komise a z hlediska, e, co mě se týče, je v tom nebezpečí, že se dohodne něco, e, co nakonec e, ne bude odpovídat sociálním, environmentálním a jiným standardům na, obra, na obou stranách eh, eh, eh, Atlantiku, protože když se obvykle něco standardizuje, jde to spíš dolů než nahoru. A pak mechanismus urovnávání sporů týkající se investic. To se hodně vyskytuje v tom návrhu mandátu. Bez ohledu na to, co tady bylo řečeno, a já s tím souhlasím, že tedy právní pořádky jsou dobře vyspělé i v EU, i v USA. Vzhledem k tomu, že většina případů, kdy se, eh, to, kdy se řeší investiční spory, buď v EU nebo v USA, tak je tady opravdu potenciál, že tady bude významný nový vývoj co do mezinárodního obchodu. Ptám se pana ministra, zda nezdílí hm, obavy mnoha neziskových organizací, že to mohou velké korporace využít, aby vlastně ohrozily veřejné zdraví, environmentální, sociální a ostatní standardy, které vlády implementují. Například Philip Morris proti eh, kontra Austrálie eh, a týká se to um, omezování toho, co může být prohlašováno na eh, krabičkách cigaret. Teď o tom uvažuje také Irsko, nebo zase je tady případ, který, pře, která probíhá s Kanadou a spočívá, je to spojeno s frakováním. A to je velkým zájmem mnoha a obavou mnoha lidí tady v Evropě. Jestliže mechanismus pro eh, vyrovna, urovnávání sporů pro eh, investice, tak není tady obava, že když se to udělá mezi EU a mezi USA, že přístup ke justici budou mít spíše velké korporace než obyčejní občané. A co pak mají používat ostatní občané? Proč to, co tady není, není dost dobré ani pro velké společnosti? A pak je tady ještě otázka, která zajímá asi plno lidí. TTIP. A je to otázka přístupu k geneticky modifikovaným organismům, ale také hormony, které se dostanou do hovězího, do vepřového masa. Když si přečtete prohlášení e, příslušných e, zástupců ve Spojených státech, politických i e, odvětví, pak je jasné, že to je velký zájem. A v tom návrhu mandátu, který jsem viděl, tam eh, není slovo eh, princip obezřetnosti, což je princip dohodnutý v Evropské unie, ale v tom lít mandátu, aspoň jak jsem ho viděl, nefiguruje. Nemyslíte si, že je tady nebezpečí, že by při těch vyjednáváních spadly pod stůl tyto principy, během diskusí, aby byl přístup k veřejným zakázkám, že to tomu bude obětováno. A obecně doufejme, že se bude dát upřímně vyjednávat s USA, s tím nemáme problém, a, ale pak jsme teď viděli, že je tady velká e, invaze do soukromí a týká se to ochrany údajů. A e, vlastně vidíte, že tomu napomáhají velké e, americké korporace Google a další, které mají třeba tady základnu v Irsku a opravdu na masovém základě vlastně dochází k porušování soukromí a pak duševní vlastnosti a takhle. Čili to všechno, co se teď děje na té druhé straně Atlantiku, tak aby se nás to nedotklo ještě víc. Myslím si, že je těžké popsat eh, eh, nařízení o přístupu k trhu jako úspěch. Eh, konalo se zasedání AKP o víkendu a mnohé státy vyjadřovaly obavu z toho, že model partnerství je u konce. Cítí se ohroženy a čili jedná se o vyjednávání o podpisu dohod o partnerství. Dobře, a tím bych ukončil eh, seznam vystupujících koordinátorů. Já bych se chtěl vrátit k tomu, na co se ptal Daniel. Mnozí z nás, kdo tady sedíme, velice podporují TTIP. A já jsem se jenom kladla otázku, zda by se nám mohl trošičku více osvětlit diskuse, o kterých hovořil Daniel, které se toho týkají a toho, co proběhlo v pátek protože my jsme o tom moc nevěděli. Nemyslím to, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi, to nám nemusíte říkat, ale obecně jak to probíhalo. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy. Undoubtedly, I suppose, like, like, within e A jak je, je tady Eh, samozřejmě eh, značná vyjednávání, jako vždycky, která se týkají mandátu. Hovořilo se o tom, zda ano nebo ne by se ten eh, mandát měl publikovat. Já jsem vždycky pro soukromí, pro to, aby to bylo v soukromé pro ten vyjednávací tým, protože nechceme, jak si, aby veškeré instrukce, které tým vyjednávačů dostane, vyšly úplně všude najevo. Čili ono je to spojené i s důvěrností informací ohledně takového mandátu. I když samozřejmě, že spousta těch diskusí stejně prosákne do veřejné oblasti. Byla to zdravá diskuse a určitě je tady mnoho otázek, které velmi zajímají parlament, například audiovizuální záležitosti. Ano, to se hodně diskutovalo, jak to správně řešit. A myslím si, že se tady vyrýsoval docela dobrý kompromis a domnívám se, že členské státy s ním byly docela spokojeny. Daniel tady zmínil, jak rychle a jak ambiciozní můžeme být. A tato dohoda se liší od jiných dohod právě v tom, že velká, eh, velkou práci odvedla skupina na vysoké úrovni ještě před začátkem. A myslím si, že ambice, jak by to řekli američané, je, že by chtěli jaksi naraz na jeden tah to všechno ukončit. A jinými slovy, aby se to udělalo, co nejrychleji to půjde. Já samozřejmě chápu, že teď se hovoří o začátku v červenci, třeba ještě to formalizovat. Je tady tady žádostivost na obou stranách a cítil jsem to i na neformálních schůzkách a od Američanů, ale také ze strany EU, protože i Evropané, i Američané si přejí příležitosti pro další stimulaci růstu a tohle zrovna nevyžaduje žádné velké rozpočty ze strany veřejných institucí, aby se nastartoval růst. A jak už jsem říkal předtím, co do zaměstnanosti je tady potenciál, jsou různé odhady, někteří říkají, že 400 tisíc a někdo říká, že by mohlo vzniknout až 2 tisíce, 2 miliony pardon, nových pracovních příležitostí v Evropě. A čili je to věc, na které obě strany mají zájem. Otázka eh, vztahu s Čínou. Eh, myslím si, že vy eh, jste ve svém příspěvku sám schrnul eh, složitost těchto vztahů. Je to obrovská země, rychle roste a vyvíjí se způsobem, který je odlišný od pravidel, protokolů, uspořádání a finančních mechanismů, na které my jsme zvyklí. A zcela zjevně eh, při, eh, ve snaze vyvíjet dlouhodobé přátelské, eh, partnerské vztahy pak eh, je tady věc, kterou prostě musíme teprve vyplnit. A to se obráží i v tom, co vy jste říkal. Určitě jsou tady rozdílné názory i v rámci rady. Některé členské strany, státy zcela jasně se dívají na dlouhodobé příležitosti jako na hlavní kontext, kterém se to má řešit. Jiní jsou toho názoru, že musíme striktně trvat na dodržování pravidel než od začátku a na základě toho budovat dlouhodobý vztah jako je tomu v mnoha jiných záležitostech života. Jsou rozdílné názory na to, co je nejlepší přístup, ale nakonec dlouhodobé přátelství na základě vzájemné úcty to je věc, o kterou jde všem. A protidumpingová opatření jsou zajisté důležitou součástí rámce takovýchto diskusí, ale jsou tady i taktické rozdíly, jak by se tohle uplatňovalo a já dál více o tom hovořit nebudu. Pak tady se hovořilo o tom, zda jsou tady nějaká omezení kapacity komise a jejich pracovníků vyrovna, vy, vyjednávat těchto různé fondy. Myslím si, že tady to probíhá různým, eh, různým eh, tempem eh, a v kontextu právě dohody se Spojenými státy nejenom vlastně jde e, o tu práci jako takovou a má to velkou hodnotu, ale i ta přípravná e, práce je důležitá, takže ambiciozní časový rámec je tady také na místě. Já sám jsem e, nezažil žádná omezení i když si uvažuji, uvědomuji, že je to velice náročná věc, když se vyjednává na tolika frontách najednou. Ale já osobně jsem se nesetkal s takovou zkušeností, že by tady byla nějaká uh, omezení os- kapacit eh, co do personálního obsazení. Určitě skupina na vysoké úrovni si uvědomují, že co se týče USA, pak je to dynamická, nikoli statická záležitost, tato dohoda se Spojenými státy. Musí to mít nějaký schopnost organicky se vyvíjet. Jedná se o vzájemné uznávání standardů, o mnoho další záležitosti. I když se eh, budeme lišit v různých veřejných politikách, tak alespoň se musíme dohodnout na tom, jak to všechno měřit, než aby se například produkty musely znovu testovat v evropském nebo naopak americkém eh, prostředí. Tady by nešlo o kalibraci, ale spíše o, eh, politic, o cíle dané politiky. Čili tady je ještě velký prostor o pokrok, aniž bychom nějak chtěli zasahovat do zcela správně rozlišných stanovisek, které Evropa zaujímá. A Evropa rozhodně se nebude snažit ohrožovat nějakým způsobem oh, standardy ekologické nebo zdravotní a podobně, ale určitě je tady velká příležitost pro to, aby se vzájemně odstraňovaly netarifní překážky překážky, aniž by se jakkoliv měnily cíle veřejných politik, o které nám jde. To je důležité. A Evropa je odhodlána eh, ochraňovat standardy stanovené AKY, které jsme si nastavili ve velmi důležitých oblastech ale nemusíme eh, se zdržovat vyjednávání jenom proto, že jsou v určitých oblastech eh, rozdílné standardy, ale musíme si těch rozdílností být vědomi během vyjednávání. To bych k tomu asi řekla. Pak tam bylo něco o ochraně investorů. Francis Keller, vy Zda jsou tady členské státy více sjednocené. Myslím si, že samozřejmě vždycky je diskuse, kde eh, lidé mají různá stanoviska, každý se drží svého stanoviska, ale když nakonec se na něčem shodnou, tak všichni odejdou spokojení, i když nikdo na 100% nedosáhne všeho. Ale myslím si, že na konci naší diskuse se všichni cítili velice zajedno. A byla tady určitá oblast rozdílů a to možná dělalo tak procento mandátu ale 95% mandátu si všichni uvědomuje velice důležité. Všichni si uvědomují, že je důležité mít široce založený mandát. A to si myslím eh, vyvolalo eh, celá jednomyslnou eh, podporu, tedy těch 99%, tak možná, že jsou pochybnosti ohledně 1%. Já bych nějak nechtěl tady rozlišovat, eh, jestli bylo tady eh, těžší dosáhnout dohody než u TISA. Stejně se to zkoumalo eh, a samozřejmě tady se jedná o celou tu otázku kulturní identity. To je zakotveno ve smlouvě a proto jistě e, se e, ze strany členských států rozdíly v této oblasti e, pokládali za důležité, protože i ve, ve smlouvě se praví, že je důležité ochraňovat kulturu, kulturní odlišnosti. Zda se členské státy stále více rozcházejí ve svém obecném přístupu k obchodu? Já si to nemyslím. Samozřejmě, že jsou některé státy, které mají jiná stanoviska. Některé mají modely založené hodně na otevřeném přístupu a volném obchodu. Jiné jsou opatrnější eh, při přístupu k obchodu. Ale jestli si všichni uvědomují, jak o tom svědčí všechny dokumenty, že kdybychom měli eh, eh, bilaterální dohody s těmi různými státy, které už jsou tady načasovány, pak dopad na zaměstnanost v Evropě by byl velmi podstatný. A teď eh, v mnoha evropských státech vlády nejsou schopny jiným způsobem investičně či fiskálně podporovat růst a proto si myslím, že si všichni uvědomují, že zdrojem budoucího růstu může být obchod a v tom jsou zajedno. Možná, že kladou důrazy na různé věci, jednotlivé členské státy v tom, jak přistupují k určitým sektorům a jak moc jsou otevřeny k obchodu, ale to je všechno rysem eh, vyjednávání obchodu, ať už se jedná od EU a USA nebo někoho jiného, vždycky jsou tady citlové oblasti a vyjednavaci si toho musí být vědomi a snažit se chránit tyto citlivé oblasti, ale je naprosto jasné, že všem členským státům jde o to, aby E, skutečně tady byla zapojenost, e, angažma, určitě konkurenční výhoda je důležitá. Jestliže to dokážeme obhájit způsobem, který nám přitom otevře přístup na trhy, pak je to velice důležité, budou růst e, příjmy státu a budou růst zaměstnanost. Chápu, že jsou tady rozdíly v tom, jak které členské státy kladou důrazy na určité věci, byl bych naivní, kdybych si to neuvědomoval ale nemyslím si, že se členské státy stále více rozchádají. Možná, že vycházejí z různých um, tradic, mají také různá odvětví na různém, u, e, různé úrovni rozvoje. A samozřejmě, že proto také jsou jisté rozdíly přístupu k těmto jednáním. Pole. Pokud je o ty obavy, bilaterální dohody, jednání s Spojenými státy, že by to snad mělo vytvořit určitá rizika a tak dále. Já osobně si myslím, že Evropa prostě do toho jde opravdu velice jasnými veřejnými politikami, které chce chránit. Sdílíme společné hodnoty, v mnoha ohledech se Spojenými státy bylo by jednodušší vyjednávat se Spojenými státy. V tomto ohledu máme zde spoustu společného přístupu, který zjednodušuje uh, vy sám jste se zmínil o tom, že v oblasti investic um, tam opravdu máme nesmírně silnou právní tradici, která je jasně zakotvená, která podporuje nebo zjednodušuje dohodu z USA. GMO, hormony, samozřejmě, že tam pokračujeme, i předseda komise, pan Barroso to jasně uznal, jsou zde jízne, různé přístupy. Samozřejmě, že i na konci této dohody prostě tam budou různé veřejné politiky v této oblasti. A samozřejmě, že Spojené státy by chtěli, aby Evropa změnila některá nařízení, regulace, abychom tím způsobem usnadnili obchod v této oblasti, z který by teda přicházel Spojených států. Ovšem Evropa prostě bude trvat na těch pevně definovaných politikách, které jsou důležité pro naše občany, veřejné politiky, ochrana našich občanů. To je hlavní hybnou silou naší strany. Samozřejmě, že my jsme otevřeli tato jednání, protože se tím otvírají další záležitosti, další možnosti obchodování v těch oblastech, kde nejsou omezení uvalena ze strany veřejných politik, čili snažíme se o nalezení určité rovnováhy soukromí. Tato otázka to nespadá úplně přímo pokud jde o ochranu osobních dát, nespadá přímo do mého portfolia, nebudu se tomu tudíž věnovat podrobně. Přístup na trh, mandát pro jednání hmm, údajně lidi jsou zastrašováni a tak dále, alespoň takto jste to prezentoval. To mě trošku překvapilo. Je to dlouhé, ambiciozní jednání ze strany komise i Evropského parlamentu možná, pokud jde o tu rychlost jednání, díváme se na to, dívají, různé strany se na to dívají jinak. Ovšem nebyla to otázka zásadní, spíše šlo nejenom o to, aby země měly dostatek času, ale zároveň určitý deadline, lhůta, která by byla rozumná a která by podporovala reformy v těch zemích. To si myslím, že je opravdu, nebo alespoň teda snažíme se, aby ty reformy byly dobře vyrovnané a rozumné. Ochrana investic. Ano, zde jsou různé přístupy. Je zde v této oblasti. Some member states ano, některé členské státy již mají bilaterální dohody o investicích se Spojenými státy, to jsme vzali v potaz, pokud když jsme vyjednávali o mandátu, vzali jsme to v potaz, členské země mají opravdu různou situaci v této oblasti. Samozřejmě, že na obou stranách mm, došlo k určitému vývoji, bude to asi problematické i pro EU, ty obavy, které jste zdůraznil. Ano, mnoho členských států to rovněž potvrdilo, zdůraznilo, komise při svých jednáních si bude vědoma všech těchto obav. Samozřejmě. Ovšem, pokud je o dohodu o ochraně investic, ta by neměla v žádném případě podkopat veřejné politiky v rámci jednání o této problematice. Čili, vážený pane předsedo, já doufám, že jsem odpověděl na položené otázky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, pokud jde opravdu o moje poslední vystoupení. Rád bych ještě jednou poděkoval celému výboru, profesoru Morejerovi za velice dobré vztahy, které mezi námi panovaly za posledních šest měsíců, různé trialogy, jak víte, kterých jsme se zúčastnili. Vždycky to byla pro nás radost, potěšení pracovat na, te, na těchto oblastech a dosáhnout pokroku. No, myslím, že se říká pan předseda, nemáme další dotaz. Ještě někdo, kdo by se chtěl vrátit k něčemu, není-li tomu tak, vážený pane ministře. Možná bych vám i já poděkoval protože vždycky, vždycky jste nám naslouchal, byl jste ochoten nám naslouchat. Vím, že vaše pracovní vztahy jsou velice kvalitní s naším panem předsedou. Opravdu to byly kvalitní pracovní vztahy a tak si myslím, že by to mělo být ze strany našeho parlamentu i předsedy rády. Myslím si, že to fungovalo velice dobře. Přejeme vám hodně štěstí do budoucna. Samozřejmě, že mnoho z nás ehm, pro nás je Irsko opravdu takový jeden z velice oblíbených témat. Máme pro vás, je to takové slabé místo a samozřejmě je osmička summit tento týden v Irsku. Vím, že pro prezidenta Ruska připravujete nějak, ano, ně, ně, nějakou novou plovárnu nebo možná snad nějaké jezero, z těch máte hodně v čili přejeme vám hodně, hodně úspěchu, děkujeme za podporu pro náš výbor a jsme opravdu nesmírně rád, že věci i díky vašemu přičinění vypadá dobře, vypadá pozitivně. Těšíme se na další vývoj. Děkujeme ještě jednou. Right, uh, ladies and gentlemen, we move on. Dobře, dámy a pánové, a nyní se podíváme na bod číslo 5. Je to zpráva Nikola Rinaldiho. Je to zpráva. Jedná se zde o posílené nařízení. Jak víte, komise by chtěla přijmout nový nástroj, který by měl posílit tuto oblast důvěryhodnost Evropské unie, pokud jde o právní obchodní spory se třetími zeměmi a tento nástroj bych samozřejmě se bude týkat i orgánů pro řešení sporů na multilaterální i bilaterální úrovni, především pokud Evropská unie má možnost přijímat určitá obraná protiopatření proti těm zemím, které neimplementovaly nařízení a výsledky těchto orgánů pro řešení sporů rychle a efektivní uplatňování těchto rozhodnutí si myslíme bude na, ke prospěchu Evropské unie a k zvýšení hodnosti. Vážený pane kolego, nyní máte slovo, prosím o vaše úvodní vyjádření. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Toto je druhá prezentace mé zprávy, proto dovolte, no, budu se snažit o stručnost, poslední setkání stínových zpravodajů z různých politických skupin bylo velice plodné. To, to je oblast, která se týká organizace určitých protiopatření, určitých obchodních opatření v případě, my doufáme samozřejmě, že k těm situacím nedojde, ale například pokud by naši partneři, řekněme, nerespektovali zájemné dohody, už se zmínil o rozsahu, pane předsedo, čili to nebudu opakovat. To jsou opatření opravdu poslední um, ochrany v rámci VTO. Tato opatření se budou používat pouze, pokud nebudeme schopni nějakým jiným způsobem vyřešit obchodní spory. Jde o nesmírně komplikovanou oblast v současnosti pokud jde o tyto možnosti těchto protiopatření, evropských opatření, protiopatření. Protože v současné době ta řádná, ty řádné postupy trvají někde v rozmezí 15 a 31 měsíců, pokud jde o uplatnění našich opatření na straně Evropské unie. Takovým příkladem by byly Spojené státy, kde na jejich straně to trvá pouze několik týdnů. Návrh zprávy bychom chtěli předložit na našem dalším setkání našeho výboru v červenci a nyní pokud jde o komisi a jejich návrh. Všichni stínoví zpravodajové souhlasí s tímto postupem. Já, jestli dovolíte, čtyři konkrétní návrhy, pozměňovací návrhy k tomu, co předložila komise. Toto nařízení by se mělo týkat zboží, a veřejných zakázek a já si myslím, že bychom to měli rozšířit rovněž na oblast služeb. Článek 1, tam bychom se teda zmínili rovněž o službách. Není jednoduché aplikovat eh, tato odvetná opatření v oblasti služeb. Na radě se stanoviska jednotlivých členských států různí. Evropská komise je velice opatrná v tom ve svém přístupu. Ovšem máme zde jasný právní základ, který by umožnil začlenění služeb do uplatnění těchto odvetných opatření. Máme to k dispozici i ve smlouvě GATT, to znamená, že si myslíme, že bychom to mohli začlenit i do našeho nařízení. Služby totiž hrají čím dál tím důležitější roli v rámci našich obchodních vztahů se třetími zeměmi a proto si myslíme, že by bylo dobré, abychom i v této oblasti měli řádnou vhodnou ochranu. Snažíme se že se poukázat na důležitost eh, služeb v rámci různých obchodních dohod, které máme s třetími zeměmi. A právě proto si myslíme, že v této oblasti bychom měli mít možnost odvetných opatření. Nařízení, o kterém hovoříme, obsahuje mnoho opatření, u kterých doufáme, že i nebudeme moci, nebudeme muset využít, ovšem je velice důležité mít takovou možnost odstrašujícího opatření v případě, že by došlo ke problému. A pokud bychom tam měli začleněné i služby, podle našeho názoru by to zlepšilo ochranu všech zúčastněných stran. Druhá věc. Druhý pozměňovací návrh, který bych rád předložil k návrhu Evropské komise, je následující. Ve stávajícím nařízení předpokládáme tři, leté období. Já bych navrhl změnu až na pět let. Proč? Protože je obtížné předpokládat, přesně předvídat, kdy dojde k uplatnění tohoto nařízení. Toto jsou opatření, která prostě budou existovat. Naši partneři vidí, že existují, ovšem možná ještě nebudou uplatněna. Nevíme úplně přesně, kdy dojde k jejich uplatnění a právě proto si myslím, že bylo lepší to rozšířit na delší období. Další věc. Rádi bychom ukázali našim partnerům to, že máme k dispozici účinné reakce, účinnou odvetu, která není pouze nějakým dočasným mechanismem, ale něčím, co organizujeme v průběhu víceletého dalšího období. Právě proto bych rád navrhl rozšíření až na pět let komise na základě kontaktů, které jsem s nimi měl, je nakloněna tomuto názoru. Třetí návrh je role Evropského parlamentu. Třetí změna, kterou bych navrhl k textu komise. Toto jsou nesmírně důležitá rozhodnutí, která budeme přijímat v rámci našich eh, obchodních politik. Někdy to má opravdu rozsáhlý geopolitický dopad. Budeme-li uplatňovat tato opatření proti třetím zemím, musíme rovněž hm, na sebe převzít určitou míru odpovědnosti. V současné době zde neplatí spolurozhodování. Trvá to příliš dlouho, ovšem zároveň nechceme evropské uh, komisi dá nějaký biankošek. Čili v článku 10 bych z tohoto důvodu rád ještě vedl, rád bych ještě um, zavedl vedl určitý, určitou možnost dialogu, to znamená při řešení sporů, což znamená, že Evropská komise před uplatněním daného protiopatření by musela konzultovat Evropský parlament a zároveň i potom to uplatnění, tak aby vysvětlila jasně, k čemu došlo. Čili dojde k nějakému hlasování nebo nějakému velikému vlivu. Ovšem na, v ekonu máme již podobný příklad určitého, řekněme, strukturovaného dialogu, podobně je to i v případě jiných uh, parlamentních výborů v případě uplatňování tohoto typu opatření. A zároveň, pokud v budoucnu přijmeme jiná nařízení, můžeme to využít právě tímto směrem. A poslední drobný pozměňovací návrh z mé strany se snaží posílit konzultační proces komise v zájmu jiných orgánů, jiných zúčastněných stran. Rád bych, abychom vzali v potaz i stanoviska a názory jiných zúčastněných subjektů. V tomto ohledu již nařízení jsou určité informace, ovšem já bych to ještě rád posílil, tuto možnost konzultace třetích zúčastněných stran. Čili toto jsou čtyři oblasti, ve kterých bych rád pozměnil nařízení se stínovými zpravodaji, již proběhla diskuze, rád bych jim poděkoval za tuto spolupráci a v červenci předložíme poslední návrh tohoto našeho dokumentu a na konci července, pokud vím, je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkujeme, Nikolo. Poprosíme paní kolegyně Santy. Merci, euh, monsieur président. Euh, Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, rád bych, ráda bych eh, zde omluvila Franka, který není k dispozici a rád bych poděkoval zpravodaji i za spolupráci se stěnovým zpravodaji, která proběhla nesmírně konstruktivně. Ovšem kolega má připomínky ke čtyř čtyřem oblastem. Jinak jsou to veřejné zakázky. Za EPP stínový zpravodaj má pocit, že je zde určité ještě nedorozumění, pokud jde o tento nástroj a nástroje reciprocity. Mám proto pocit, že by bylo lepší to definovat ještě přesnějším způsobem, pokud jde o veřejné zakázky a omezení v této oblasti, protože jsou zde dvě záležitosti. Veřejné zakázky, pokud by tam musela být uplatněna odvetná opatření pouze země, které jsou součástí bilaterálních dohod nebo dohod u veřejných zakázek VTO, by mohly uplatnit právě taková odvetná opatření. Zatímco veřejné zakázky samozřejmě jsou sektorem, kde by se mohla využít taková odvetná opatření. A pokud jde o křížová odvetná opatření, mohla by to být být odvetná opatření v této oblasti u země, která by například zvýšila cla nebo zem, právě na zboží, které přichází z EU, zatímco toto navýšení nebylo autorizováno, nebylo povoleno. AMP ovšem neumožňuje křížová opatření v této oblasti. Otázka teda zní, zda Evropská unie by mohla přijmout odvetná opatření, která by měla dopad na veřejné zakázky, pokud by například v určité oblasti se to netýkalo konkrétně této problematiky. Právě proto kolega by chtěl, aby se to v nařízení objasnilo. Druhá věc, služby. EPP podporuje návrh, na základě kterého by služby mohly spadat právě do této oblasti uplatnění odvetných opatření. Ovšem musíme zjistit, jakým způsobem to budeme organizovat v rámci tohoto návrhu, Zda nalezneme nějaký jasný mechanismus, jednoduchý, efektivní, Eh, otevřený, například řekněme pozastavení licenci, koncesí nebo nějaká kompenzační částka, která by se musela platit, pokud by nemohlo dojít k pozastavení licence. Další otázka, jak eh, zefektivnit tato opatření, pokud bude možné uplatnit na opatření, které sektory a která opatření se zvolit v této oblasti podle jednotlivých sektorů, podle Eh, síly daného upatření členské státy samozřejmě se mohou trošku lišit. A Frank Prus se domnívá, že bychom měli zajistit to, aby členská země, na kterou to bude mít největší dopad, mm, taková nekalá konkurence, aby právě tato země nejvíce těžila z těchto opatření. Komise navrhuje v rámci článku 9, aby tato volba byla v souladu s, udělána v souladu s ekonomickým zájmem EU, kde samozřejmě potřebujeme znát je stanovisko na daného odvětví. Proto bychom měli trošku ještě objasnit tuto záležitost, tak aby celý tento postup byl jednoduchý, efektivní a spravedlivý. A pokud jde o další oblast, ehm, Frank Prus dává spíše uplatnil konzultační proces a ne nějaký průzkumný proces. Samozřejmě, že členské státy budou využívat i odborníky v této oblasti, jejich hlasování bude nebo hlasy budou, tak samozřejmě budou mít takovou váhu, aby to mělo co možná nejpozitivnější dopad na zemi, která eh, těmito opatřeními trpěla nejvíce. A dále je to Evropský parlament. Ano, jakmile EU přijme taková odvetná opatření, ten ta, tento proces by měl být um, údajně bez zapojení Evropského parlamentu. Ovšem, my si myslíme, že je důležité najít určitou možnost alespoň informování Evropského parlamentu, i když tento nástroj je velice kvalitní, tak aby, řekněme, alespoň dvakrát v průběhu tohoto postupu komise konsultovala náš výbor INTA, jakmile bude chtít uplatnit taková opatření, aby uh, opravdu nám řekla všechny podrobné informace, dopad na EU a jakmile se rozhodne uplatnit taková obchod, odvetná opatření, je důležité vysvětlit našemu výboru, jaká to budou opatření a proč došlo výběru konkrétního odvetného opatření ze strany komise. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě veškeré komentáře kolegovi předám. Uh, Děkuji. Já chci jenom říci, že jsme nedostali seznam stínových zpravodajů. Eh, dobře, Judge, já jsem stínový zpravodaj. Děkuji, Roberte. Především chci říci, že, jak bylo řečeno v předchozích diskusích, Věřím, že nařízení bude důležitým krokem vpřed eh, pro větší kredibilitu, efektivitu Unie a prosazování obchodních práv. K prvnímu návrhu Nikole musím říci, že podporuji zařazení služeb do tohoto nařízení, protože to dá větší kredibilitu krokům Unie a umožní jí to um, ve vztazích se zeměmi, které obchodují především se službami. Komise um, žádala možnosti sankcí v servisním sektoru služeb, nicméně bude důležité zohlednit způsoby, jakým by se ty sankce v tomto sektoru mohly aplikovat. Podle GATS je možné um, v některých případech pozastavit závazky v zahraničí a také eh, povinnosti z vyplývajících z, z preferovaného státu. Jsou tady ovšem určité právně technické problémy. Jeden příklad je příklad toho, kdy zahraniční poskytovatel služeb se již etabloval komerčně v Evropské unii, již tam má majetková práva podle národního práva. Může to být eh, pozastavení závazků MFM, eh, které by umožnilo uvalit eh, poplatky a podobně na e, příslušnou stranu. Také by bylo dobré zjistit, do jaké míry rada podporuje zařazení služeb do tohoto nařízení. Co se týče role parlamentu, tak myslím, a chci zdůraznit, že podporuji myšlenku, kterou Eh, přeložilo EKR, vytvořit platformu k dialogu s komisí, co se týče prosazování obchodu. Podobně jako v případě Econ, monitorovaný dialog. Myslím, že by to bylo vhodné by to odpovídalo mm, našemu výboru. Těším se na další práce s Nikolem a s stínovými zpravodaji a uvidíme, jak budou vypadat další kroky. Děkuji. Děkuji, Georgi. Další Jan Zahradil. Uh, ten tady ale není vzhledem k významným eh, povinnostem, důležitým povinnostem, které má ve své zemi, takže mě požádal, abych přečetl prohlášení, podle kterého v podstatě podporuje Nikolu. Já sdílím eh, záměr svých kolegů, eh, možnosti odvětných opatření v sektoru služeb, aby se z toho konec stál rozumný nástroj. Komise by měla provést nezávislou studii na toto téma, informovat EP a radu o výsledku co nejdříve, nejpozději v rámci revize tohoto nařízení. Co se týče článku 9, zdá se mi významné, že před eh, odvetnými opatřeními by měla Unie pečlivě posoudit ekonomický zájem. Eh, a konzultovat úzce se všemi zainteresovanými, které postihly nek- nekalé praktiky. Byl by to eh, test TDI, který by měl identifikovat příslušné aktéry, zohlednit jejich názory vyváženým způsobem. Za třetí, co se týče role EP, vždy jsem s e-mailem sdílem eh, s stínovými zpravodaji návrh bodu úvodních ustanovení v tom, že výbor by pravidelně se vyměňoval názory s komisí, názory na implementaci politických opatření podle tohoto nařízení a o dopadu těchto opatření na vnitřní trh a bilaterální obchod s danou třetí zemí. Těším se na úzkou spolupráci s Nikolou a dalšími stínovými zpravodaji. Dále má slovo Hamet. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Chci říci, že bohužel jsme nemohli být na eh, minulém eh, setkání, na minulém jednání na toto téma je důležité zajistit, aby je uměl horizontální nástroj na prosazování svých práv VTO a dalších, podle mez, dalších mezinárodních obchodních dohod a tak zkrátit ty lhůty. E, jak už zdůraznil stínový zpravodaj, tento dokumentu jsou, je určitý záměr, jak postupovat dál, jak tedy vy, konstruovat tento horizontální přístup. Také je důležité, aby veřejné zakázky byla další oblast, kde e, se mohou e, vyskytnout, nebo měly vyskytnout odvetná opatření. Měly by to být i služby, protože není jisté, zda by to mělo, tam mělo být IPR v této struktuře. Tady bych si přál další výměnu názorů mezi, i spr- mezi spravodaji stínovými zpravedy, abychom viděli, jak daleko tady můžeme zajít a zda si to přejeme. Nicméně dodržování pravidel um, zájmů Evropské unie nezávisí pouze na odvetných opatření, ale více na chování unie samotné. Především v vyhýb, především nepoužívání dvojích standardů, Um, silní partneři jako USA nebo Kanady, tak tam Evropská unie váhá aplikovat odvetná opatření, přičemž v jiných případech, které jsou slabší, partneři, kteří jsou slabší, tam je aplikuje velice rychle. Takže není je ne, rovný přístup k prosazování tohoto nařízení a já si myslím, že bychom měli mít jasná pravidla pro všechny obchodní partnery Evropské unie. Respektování pravidel VTO ze strany Unie samotnému se musí dostat na stůl. A v tomto smyslu eh, chci připomenout v eh, případě konfliktu hodně eh, banánů s Ekvádorem, tak to nebylo stejné jako v jiných případech. Vy. Pěti případů, pa, nebyl zohledněn přístup ekvádorské strany Evropskou unii. Proto je důležité posílit roli Evropského parlamentu. Podporuji návrh zpravodaje zvýšit participaci Evropského parlamentu A některé ty návrhy budeme pečlivě studovat a mm, podělíme se o další návrhy, jak zvýšit participaci Evropského parlamentu. A celé ta věc musí být transparentní, pochopitelná pro všechny partnery, kterých se týkají odvetná opatření, tak, aby také parlament na úrovni partnerů by se toho mohl zúčastnit a přispět eh, a vysvětlit veřejnosti, vysvětlit veřejnosti, o co se jedná. Eh, děkuji a Daniel. Já mám ještě jednu krátkou připomínku. Děkuji zpravodaji. Myslím, že by bylo smysluplné, kdybychom se některým věcem mohli postavit. Máme tady mm, v tom, co říká kolega tady, tak to je to též, co se týká mého problému, tedy přístupu na trhy. E, to je ta byrokratická zátěž dělování veřejných zakázek. Myslím, že bychom se mohli pokusit pro tyto dvě skupiny najít odpovídající řešení, které by se neodporovaly. E, děkuji. Já bych chtěla, chci zopakovat, co řekl pan Rinaldi a připojuji se i k poznámkám ostatních e, řečníků v této diskusi. Já mám pouze několik poznámek. Chci eh, zdůraznit, abychom se všichni zavázali na nejvyšší možné úrovni k eh, pravidlům na eh, VTO. Po celá léta už jsem přesvědčen o tom, že momentálně Světová obchodní organizace nepracuje tak, jak by měla. A vlastně umožňuje rozdíly v uplatňování sankcí. Proto si myslím, že potřebujeme zřetelnější pravidla o eventuálních sankcích. To je zcela zásadní. Dále eh, nekalé obchodní praxe nevedou pouze k hospodářské škodě, ale v širším slova smyslu vedou rovněž k řadě negativních důsledků v zemích, které jsou jimi zasaženy. E, mohou například ohrožit zdravotnictví, bezpečnost, někdy dokonce mohou poškodit kulturu v těchto zemích. Proto nekalé obchodní praxe se mohou stát nástrojem, který zabraňuje uplatňování skutečné obchodní politiky. Myslím si, že teď toho vidíme jasný příklad. Několik, eh, vlád, několik států je dotčeno například co se týče aut, některé zase něčím jiným. A proto bych chtěl připomenout zpravodajem, eh, jeho vlastní připomínku, co se týče eh, služeb a veřejný, udělování veřejných zakázek. On sám se o tom zcela správně zmínil. Jak říkal Daniel, pokud je o veřejné zakázky, je velice obtížné najít skutečné řešení, protože existuje tedy tato neférovost eh, v veřejných zakázkách. I v Evropě vidíme eh, značné eh, úroveň korupce a čili bylo by dobré tady začít a něco s tím podniknout pak bych to velmi podpořila a děkuji za to, co tady dělá. Teď bych dal slovo komisi Martin Lukas. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za slova celkové podpory našeho návrhu. Já bych jenom chtěl zareagovat na ty čtyři prvky, které zmiňoval pan Rinaldi, aby se sem zahrnuly i služby. My jsme se těmto otázkou zabývali velice bedlivě, když jsme zpracovávali tento návrh a my jsme eh, ze zásady nevyloučili služby. Vždycky hovoříme obecněji o obchodování v oblasti zboží a služeb, aby bylo jasné, z čeho vycházíme. Ale tady, co se už detailů týče, tak jsme viděli, že jsou tady určité technické obtíže, které se těžko překonávají. A Eh, my jsme měli eh, hlavní cíl, abychom měli nástroj, který nám umožnil uplatňování pravidel zjednodušovat. Ale určitě se tím budeme ještě zabývat. K druhému bodu eh, rozšíření na pět let toho období nařízení a samozřejmě nikdo nepochybuje o důvodech, které jste uvedl. My jsme volili tři roky, protože jsme se zabývali také na rozsahem působnosti. A vzhledem, protože tam bylo vyloučeny služby, pak jsme si říkali, bylo by dobré se s tím znovu eh, za, eh, eh, zabývat. Ale protože vy ho chcete rozšířit, ten rozsah působnosti, tak to vypadá jinak. Pak úloha Evropského parlamentu, další věc. My jsme rovněž vzali na vědomí vaše přání, abyste byli důkladně informováni o přípravě a fungování nařízení v této oblasti. Určitě jsme ochotni eh, zkoumat, jak zlepšit informační toky. Momentálně už eh, pravidelně probíhá e, dialog e, k záležitostem vyrovná, urovnávání e, sporů. Možná by se to mohlo stát ještě pravidelnější, mohlo by se to zlepšit, třeba by se mohly konat konkrétní schůze v rámci tohoto dialogu, který, a, při příležitostech, kdy se toto prosazovací nařízení použije ale chtěli bychom na vás naléhat, abyste rozhodovací proces, což je přímo čistá komitologie, abyste ho nevázali na tento dialog, v němž byste se chtěli angažovat, aby bylo možné dokončit obtížné eh, a dlouhé diskuse o obchodním omnibusu, protože tady samozřejmě se zase jedná o komitologii a další postupy a proto bych vás velice přál, abyste i toto zohlednili čtvrtý bod a to je upevňování eh, konzultací eh, komise s eh, zainteresovanými stranami. To je nepochybně velice důležité. Chceme, aby se náklady pro spotřebitele udržely na minimální úrovni. Pokud jde o e, obchodní e, odvetná opatření, abychom náhodou nepoškodili sami sebe, musíme se zamyslet nad tím, co by to udělalo u nás. Také je tady žádost o určitou flexibilitu strukturování konzultačního procesu, že to nařízení má několik proudů. Je to e, obchodní vyjednává, nařízení, pak zase urovnávání vyjednávání obchodních sporů a to kolikrát trvá velice dlouho a e, pak je tady určitá pojistka pak je, e, a tam zase zbývá jenom 90 dní, e, když se, když mezi pojistným a mezi vyrovnávacím opatřením. A tady je to docela krátké období, takže nemůžeme všechny zainteresované strany tak bedlivě, tak pečlivě konzultovat, jako je tomu u těch dalších proudů. Děkuji. Nikolo, chtěl byste k tomu ještě něco říci? Ano, děkuji mnohokrát, ale bude to stručné. Já bych se snažil trošku seskupit eh, do určitých kategorií. Eh, ty poznámky, které tady zazněly, týkaly se různých věcí, ale hlavně chci všem poděkovat. Eh, konzultační postup Eh, to bylo řečeno jménem pana Prusta. Eh, to je věc, o které eh, jsme mluvili a myslím si, že zatím bych byl proto, abychom to nechali tak, jak to je, ale mohli bychom vypracovat pozměňovací návrh, ale to bude, až budeme mít k dispozici návrh zprávy. Pak k veřejným zakázkám. To už vlastně bude můj návrh a ta, tedy můj návrh pokryje požadavek pana Prusa, ale nezabíhal bych dobro, do podrobností ohledně typu zkreslování obchodu, eh, protože nakonec tohle je v rukou komise a je tedy na komisi, aby eh, našla způsob, jak to nejlépe řešit. Ale mohli bychom se eh, o tom poněkud podrobněji zmínit úloha parlamentu a transparentnost. Tady se asi všichni shodneme. Ale e, jenom k tomu poslednímu, co tady řekl zástupce komise. Neříkáme, že budeme hlasovat parlamentu o rozhodnutí komise. Nicméně třeba tady budou informace, nemůže to být, aby tady byly jenom informace až po rozhodnutí, nebo čistě pouze informace před rozhodnutím, na což by nenavázalo nic dalšího. My samozřejmě chceme také vědět, i informace poté, kdy se to bude implementovat, abychom viděli, jaký to bude mít účinek. Čili měl by tady být proto zřízen určitý mechanismus a určitě by to nedělalo problém ani komisi. I oni nepochybně chtějí pracovat pružně a e, za krátkou dobu, takže týká je to vlastně i v tom nařízení. Ale bylo by třeba naslouchat eh, parlamentu před hlasováním a potom tež, ale de, aby to nebylo jenom nějak týden, abychom měli nějakou informaci dopředu a potom mohli sledovat, co se s tím děje. To si myslím, že je správný způsob rozvíjení interinstitucionálních vztahů. Může to být komitologie, jak už jsme říkali předtím, ale každopádně jedná se o rozhodování týkající se obchodu, která jsou přirozeně mimořádně důležitá. Konzultování zainteresovaných stran. Tady souhlasím s tím, co komise řekla a souhlasím s tím, že je třeba eh, zařídit pružnost, o kterou jim jde. Ale hlavní věc, o co tady jde, jsou ty služby. A zahrnutí služeb do nařízení. Slyšeli jsme eh, poměrně opatrný postoj komise k této věci. My jsme na začátku také byli opatrní, ale pak v rámci politických skupin a mezi nimi se konaly diskuse a dospěli jsme k tomu, že by se eh, bylo třeba v tomto ohledu, že je třeba se více snažit. Já si nemyslím, eh, že eh, moc pomůže, když to komise bude jenom teď studovat protože my už jsme žádali naše právní služby o neformální stanovisko a když teď to bude komise teprve studovat, tak to celý ten proces pomalí. A komise vlastně už se tady vyjadřila eh, ohledně toho, jak se dívá na služby. Já bych chtěl jenom zopakovat, že jak se zdá, my sdílíme eh, naše politické názory a mělo by se to dát do toho nařízení jako zastrašující třeba ehm, opatření, protože nakonec služby sehrávají rostoucí úlohu. Pan Kaspary má naprosto pravdu, potřebujeme integrovaný přístup eh, musí být provázána tato zpráva s jinými zprávami a pan Krus tady některé z nich zmiňoval. Samozřejmě, že tato zpráva nám neposkytne veškeré odpovědi, ale eh, evidentně je tady eh, vazba mezi tím, co tady dělá a za co má zodpovědnost pan Kaspary. Konečně pak. Eh, rada se také dívá různě na služby. Francie by je chtěla zahrnout, aspoň pokud je nám známo. Jiné státy jsou méně ochotné. Je to částečně i proto, že jsou tady rozdíly v názorech podle toho, zda je stát organizován více regionálně nebo centrálně. A čili z toho plynou ty rozdíly v názorech v rámci rady a určitě se s tím budeme muset později zabývat, až už bude přijat eh, návrh pozměněném znění. Ale každopádně pro nás služby jsou důležité. Děkuji mnohokrát a je to mimořádně důležitá zpráva protože to bude mít velký dopad na veškerá naše obchodní jednání a vztahy. Další eh, krokem bude eh, eh, posouzení návrhu zprávy v červenci na našem zasedání příště a pak v září to budeme schvalovat. Takže děkuji všem, kdo přispěli k této diskusi a přecházíme k dalšímu bodu, bod číslo 6. 6 a 7 ty jsou poměrně blízké. Um. To znamená, že je to jednak paní Kristýna Muscardini a její zpráva, která se týká bezpečnosti spotřebních výrobků na základě nebo po té první výměně našich názorů na posledním setkání jsme se zabývali návrhem v této oblasti, pokud jde o bezpečnost spotřebních výrobků, zpráva paní Muscardini. My připravujeme stanovisko, protože cílem nařízení je mandatorní Eh, postup v této oblasti, pokud jde o vysledování produktů na našem trhu, bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny v EU nebo ve třetích zemích. Hlavní obchodní partnéři EU již mají například v této oblasti postupy a právě proto tento návrh by udělal z EU rovnoprávného partnera v této oblasti tím, že rovněž budeme mít legislativu, odpovídající legislativu. Kristýno, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegové, kteří byli přítomni na posledním setkání našeho výboru, jistě si již vyslechli takový krátký úvod k tomuto tématu. Jde o stanovisko, jde o stanovisko, které předkládáme k tomuto novému nařízení. Jde o specifický velkou část tohoto obecnějšího nařízení, které se týká obchodování na vnitřním trhu. Ovšem, já osobně si myslím, že v této oblasti bychom měli definovat možné problémy. V současné době evropští spotřebitelé, evropští občané se často ocitají v obtížné situaci protože naše podniky, naši spotřebitelé se prostě nachází v odlišné situaci od spotřebitelů v jiných zemích VTO, což samozřejmě stěžuje společná pravidla. Takovým příkladem by mohla být značka, by mohla být určitá značka, která často se, nebo teda to označení, označení o vysledovatelnosti daného produktu, údajně by to byla veliká zátěž pro výrobce takového produktu. Ale já osobně se domnívám, že tomu tak není, protože když si koupíme jakýkoliv produkt v našich zemích a tento produkt se odstne, řekněme, i na mexickém, kanadském či jiném trhu se zbožím, tak prostě by měl mít stejnou, stejné označení bez ohledu na to, zda ten výrobek byl vyroben, řekněme, v Číně. Samozřejmě, že musíme zamezit falšování výrobků a zároveň ale poskytovat dodatečné informace pro spotřebitele. Je to eh, šlo by o konkrétnější přesné informace, eh, zjistit, eh, odkud teda daný produkt pochází. Toto nové nařízení by umožnilo vysledovatelnost výrobků, které přichází i ze zemí mimo Evropskou unii, ze třetích zemí. A zároveň budeme mít možnost takového označení vysledovatelnosti všech výrobků, které se produkují na území Evropské unie. Dva hlavní problémy tohoto textu se týkají našeho výboru přímo. První věc, vysledovatelnost a propojení s označením původu a jak harmonizovat sankce. To je druhá problematika. V textu Evropské komise se hovoří o sankcích pro dovozce. Ovšem hovoří se zde o tom takovým velice vágním způsobem. Já si myslím, že bychom měli na tomto poli spolupracovat a zajistit, aby tyto sankce nebyly sankcemi, které jsou, řekněme, vytvořeny pouze v jedné zemi na ad hoc základě. Měla by to být kritéria, která zaručí určitou jistotu a která budou aplikována ve všech zemích stejným způsobem. Jak by to mohlo vypadat? na základě jednak počtu produktů, které byly prodány nějakým nevhodným způsobem nebo nekontrolovaným způsobem a zároveň na základě určitého stupně rizika a hodnoty daného produktu, čili takovým základním kritériem by byl počet takových prodaných jednotek a zároveň hodnota nebo určitá škála rizika, kterou by představovala prodej takového výrobku. Hlavní záměrem by bylo, pokud je to možné, snažit se nalézt řešení pro tyto dvě oblasti. Vyslechal jsem si mnoho různých stanovisek ze strany kolegů budu se snažit připravit takový text, který by v sobě zakotvil opravdu, řekněme, nejširší možný konsenzus všech členů našeho výboru, kteří se k tomu vyjádřili a který by na, pro výbor IMCO jasně představil naše stanovisko. Samozřejmě, že IMCO je hlavním výborem, gestorským výborem, snaží se do konce legislativního období připravit tuto zprávu. Bohužel nemáme k dispozici překlady do všech jazyků tohoto návrhu stanoviska, protože čas tlačí, my se budeme snažit rozeslat před dalším jednáním eh, tyto jazykové verze všem ostatním kolegům. Omlouvám se za to, že ten čas je tak opravdu velice krátký. Daniel? Já chci zmínit dvě věci. Náš stínový zpravodaj Salvodar Lino, který tady bohužel není a proto mě požádal, abych promluvil za něho. On říká, že problém indikace země původu, které vstupují do EU z třetích zemích. Jsme to již projednali u jiných příležitosti. Máme zde první čtení z října 2010 u tohoto nařízení a v lednu 2013 jsme hlasovali ve Štrásburku ohledně společného usnesení ke stejnému bodu. INTA je zapojena do legislativního procesu pouze při přípravě stanoviska výboru IMCO. To nám snad umožní překonat problémy na straně VTO. Pokud je o článek 7 nařízení, který zkoumáme. Zásadní je zajistit práva na informace evropským občanům a zároveň spotřebitelům těch zemí, které se těší obchodnímu partnerství s EU. Bylo by užitečné, jak navrhuje paní zpravodajka Muscardini rozšířit tuto indikaci zemí původu nejenom pro EU, ale i ne-EU země u všech těch produktů, které nejsou pokryty specifickými ustanovení. A pokud jde o komponenty, materiály a tak dále, to bychom rovněž mohli vzít v potaz u tohoto procesu. Pokud jde o identifikaci a vysledovatelnost produktu, to musíme zvážit pozorně, tak abychom zajistili transparentnost a soulad s dodavatelským řetězem. Stínovi zpravodajové za AEPP možná předloží pozměňovací návrhy v tomto ohledu. To tedy můj kolega Jakolino, já chci ještě osobně za sebe říci, co mi leží na srdci, abychom zajistili, že když to závazně předepíšeme, tak aby spotřebitelé nebyli klamáni podobným označováním. A v rámci tohoto procesu bychom se měli zamyslet nad tím, nad otázkou komponentů, materiálů, složení. Mm, protože my jako zákonodárce nechceme dávat spotřebiteli zavádějící informace. Tedy jak například původ produktu z celního hlediska a aby souhlasil se skutečným původem. Protože když to označujeme podle preferenčních úprav, tak to může vypadat jak, takže ten produkt pochází od jinot, než od pochází. A toto by mělo být ještě eh, jednou přesně váženo. Ano, Danieli, samozřejmě toto je situace, která je trošku komplikovaná, ovšem bohužel ještě bych rád řekl, že jsme pozadu, moc rád bych to urychlil, protože nás čeká ještě hodně zajímavých bodů. Bude se to totiž, objeví se to i ve zprávě pana Kutase, takže velice rychle, prosím. Děkuji. Také náš stínový zpravodaj tady nebyl, protože měl v Rakousku důležité termíny, takže já bych chtěl říci několik věcí co nejrychleji, protože nemáme příliš mnoho času. Jednak e, je souhlas se zprávou Muscardini a je to vyvážené na zpráva, stanovisko a v souladu s tím, co jsme přijali na začátku legislativního období, především otázka made in. Poté, co komise eh, nás poměrně rychle stáhla ten návrh, tak otázka, zda je možné posílit tady ochranu spotřebitele. Ta zpráva je vyvážená, dobrá ale jsou tam tři věci, které chce zdůraznit. Za prvé, je nutné, aby byla zřízena veřejná databáze mm, spotřebitelských dat a to aby v rámci Evropské unie byly rychle identifikovány nebezpečné produkty a aby byla zajištěná odpovídající bezpečnost a příslušné úřady, aby byly rychle elektronicky informovány. Druhý bod, samozřejmě online obchodování a orgány tržního dozoru tady mají velké problémy, když se prodávají produkty přes hranice online. A tady komise musí měla eh, vytvořit příslušné nástroje pro celní úřady, také, aby bylo možné zasáhnout v případě online obchodu a spolupráce s orgány dohledu členských zemí na jedné straně byla posílena, tak aby tam byla větší bezpečnost nebo jistota pro větší ochrana spotřebitelů. Co se týče označení původu, by se mělo v zájmu spotřebitelů posílit a produkty a informace o produktech by se měly zlepšit. Mm, Ehm, některé problémy již byly jmenovány a označování celého toho řetisce produktů, aniž by se kladly zbytečné byrokratické mm, nároky na malé podniky, to je, myslím, e, smysluplné a rozumné. A já jsem, no on je přesvědčen o tom, že tyto tři věci se mohou dostat do sdělení a domnívá se, že by s tím neměly být velké problémy. Děkuji vám. <clears throat> Paul. Děkujeme, Pole. Ano, děkuji velice stručně, děkuji zpravodaj, zpravodajce. No, ano, ten návrh, že by to mělo pokrývat všechny ty nepotravinové produkty, které zatím nejsou pokryty v jiných harmonizovaných pravidlách, no s tím souhlasím. A druhá záležitost, no, no, souhlasím s tím pozměňovacím návrhem dvě, který jste předložila. Možná bychom to mohli ještě rozšířit. Nejde pouze o otázku bezpečnosti produktů, ale zároveň práv spotřebitele, je to samozřejmě propojeno i s falšováním produktu, ale zároveň s určitou svobodnou volbou, co si zvolíme, pokud jde o původ eh, těchto výrobků například nebudeme je kupovat z okupovaných území, nebo hm, prostě, aby to bylo na spotřebitele, aby se rozhodl, když bude chtít bojkotovat určité výrobky, které pochází z určitých zemí. To znamená, ano, spotřebitel měl mít právo vědět, ke které země pochází tento výrobek. Sociální, environmentální, pracovní podmínky v daných zemích by se hrály po té role, pokud jde o jeho volbu, čili nejde pouze o otázku bezpečnosti těchto výrobků a produktů. Ano, děkujeme, Pole, děkujeme za stručnost a nyní poprosíme komisi. Kdo vystupuje za komisi? Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem poslanců, poslankyním, zároveň zpravodajce. Ano, to je opravdu lahodná hudba pro naše uši, protože to skutečně podporuje ten návrh, se kterým přišla Evropská komise, pokud jde o lepší vysledovatelnost, bezpečnost produktů, pokud jde o výrobky, ať už v EU e nebo mimo EU. Vítáme proto podporu paní zpravodajky a zároveň děkujeme za konstruktivní připomínky. Jsou zde dva nesmírně důležité aspekty, které pokrýváte ve vašem stanovisku. Lepší možnost identifikování a vysledování sledování produktů a zároveň lepší prosazování pravidel, pokud jde o první záležitost. Ano, komise je ochotná zabývat se všemi těmito aspekty tohoto stanoviska, které chce posílit to, co již komise navrhla s ohledem na vysledovatelnost produktu, včetně odpovědnosti za původ, označování a vítáme připomínky všech kolegů v tomto ohledu, všech poslanců v tomto ohledu. A nyní, pokud je o sankce, ano, my samozřejmě souhlasíme s tím, že členské státy by měly zajistit maximální úroveň ochrany a maximální úroveň uplatňování, vynutitelnosti a zároveň uh, sankci. Ovšem, samozřejmě komise, mm, kde teda musíme jaksi stanovit, jaké jsou ty právní pravomoci v této oblasti. My chceme, aby to bylo efektivní, proporční, vyvážené, odstr- zároveň to sloužilo jakési odstrašující mechanismus, pokud jde o tyto sankce. My se podíváme, jak to můžeme uplatnit, na které části bychom mohli, samozřejmě na to se podíváme s vámi, které bychom mohli ještě posílit tohoto návrhu, samozřejmě v rámci našich právních možností. Děkujeme, ano, děkujeme. Děkujeme eh, komisi a nyní poprosíme paní zpravodajku. Děkuji, děkuji za slovo, děkuji všem kolegům, kolegyním za připomínky, za komentáře. A některé tyto připomínky samozřejmě zakomponujeme do našeho textu, budou součástí závěrečného textu, který poté předložíme hlavnímu výboru. Evropská komise správně poukázala na problematiku sankcí. Myslím si, kolegové snad se mnou budou souhlasit. Není možné, aby členský stát aplikoval jiné sankce než jiný členský stát. <coughs> Je možné, že Evropská komise asi zatím nemá nějaké právní nástroje či právní možnost, jak rozhodnout o těchto sankcích eh, v rozsahu nějakých čísel, ovšem může rozhodnout o určitých parametrech, o určitém základě, který by umožnil uplatnění těchto sankcí. Protože jinak řekněme, že produkt se dostane do jedné země, poté se dostane do jiné země, ovšem výrobce se rozhodne to dovážet pouze do jedné z těchto zemí, protože ty sankce jsou tam nižší. Prostě chceme zajistit to, aby každý, kdo by nás, řekněme, se snažilo obelstít, prostě aby tomu nemohlo tak být a aby platili stejné sankce, stejné postihy, právě proto by zde měly být jasná, stejná kritéria parametrů které by v souladu s našimi návrhy Evropského parlamentu měla komise stanovit a poté by se tato kritéria a parametry využily jako základ pro uplatňování sankcí ve všech členských zemí v případě, že budou muset postihnout někoho nebo zasáhnout proti někomu, kdo jednal eh, nezákonně. Myslím si, že zde bychom měli nalézt dostatečný prostor pro dohodu, protože jinak by jsme zde uplatňovali takový dvojí metr, vždycky by záleželo na tom, která země, kde se ten dovoz se rozhodne domážet, protože jsou tam prostě nižší sankce. Děkujeme. Lhůta pro pozměnci námrhy 24. 6. v pondělí v 18.00, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k bodu číslo 7 to je zpráva ohledně dohledu nad trhem. Nebudu to zde všechno číst, co zde mám připraveno. Pan George Kutaš je zpravodajem, je to stanovisko, máme tam opravdu velice krátký čas. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, Roberte. Především musím říct, že máte pravdu, je to, už se to spolu souvisí, protože eh, budeme potřebovat pravidla o tržním dozoru, mm, které budou muset všichni respektovat. Já velice vítám toto, tento návrh na řízení Evropské komise. Se všechna eh, setkání s zástupci průmyslu, které proběhly, eh, tak všichni vítali toto nařízení. hlediska INTA jsme měli stanovisko a nechtěli jsme tedy zasahovat do pravomocí IMCO. A hlavní eh, zájem byl obchodní dimenze a já zmiňuji především to, že pokud ne všichni, pokud nebudou všichni producenti respektovat pravidla a produkty, které dovážené ze třetích zemí nerespektují pravidla, tak nebude e, rovná konkurence na hospodářská soutěž a z tohoto hlediska chci, aby ta pravidla byla především implementována, respektována ve všech členských zemích, a všechno zboží dovážené ze třetích zemí by mělo respektovat stejná pravidla a tato pravidla by kontrolovaly celá, celnice. Celníci. Moje návrhy na zlepšení návrhu komise e, jsou následující. Především se domnívám, že spolupráce ehm, s orgány dohledu ze třetích zemí, především těch, které mají preferenční přístup na vnitřní trh, eh, tak ty je třeba posílit. Za druhé, spolupráce v tržním dohledu by se měla řešit v rámci vyjednáv- obchodních vyjednávání Evropskou komisí, protože je mnoho jednání, vyjednávání, které probíhají. A za třetí, a to je také velice důležité, členské státy musí alokovat příslušné zdroje tržnímu dohledu a celní kum a tady je mnoho, spousta rozdílů mezi členskými státy a mnoho různých názorů, jak tedy postupovat. Je tedy velice důležité mít stejná pravidla pro všechny členské státy. A to je tedy ideál, to je, to, to je ta představa, ale uvidíme. Domnívám se, že eh, komise se hraje aktivnější roli a zajistí rovné podmínky, co se týče implementace režimu jižního dozoru. A za páté, komise kriticky zhodnotí fungování mechanismu spolupráce mezi členskými státy a třetími státy. Za šesté navrhuji celoevropskou databázi porušení kterou by koordinovala Evropská komise, aby se podpořil výkon opatření tržního dozoru a databáze, kde všechny produkty, producenti, kteří um, nerespektovali pravidla, budou tedy uvedeni. To by bylo dobré pro budoucnost. A také Mm, čekám, jaký bude jako budou názory a e, spojím se s nimi. Bohužel lhůta pro pozměňovací návrhy je 24. a a uvidíme, jaké kompromisy se nám podaří nalézt. Domnívám se, že obecně tedy, že bude dobré to bude dobré stanovisko IMCO, pro IMCO. Děkuji, Georgi, a doufám, že se vám podaří sjednotit všechny členské státy na jednotnou pozici. Je to trošičku jako, schá, jako eh, eh, když eh, se schání stádo krav. Děkuji. Já chci přečíst poznámky kolegy. Jeden aspekt, který je klíčový pro nás, jsou celní kontroly, které by měly mít příslušné technické instrumenty, aby byl jednodušší, efektivnější. Spolupráce mezi celními orgány je klíčová. Harmonizace celních postupů by usnadnila kontrolu dovazu především těch produktů, které jsou více rizikové, co se týče materiálu nebo země původu. Systém pokud by také mohl být zvážen a tady navrhneme pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Ještě jedna osobní poznámka, když, bychom, když se chceme dostat dál, abych tedy ty celní postupy byly trošičku jednotnější, aby um, podniky cíleně tedy směřovaly své toky zboží do určitých míst přístavů, aby se vyhnuli kontrolám. To je absurdní a já myslím, že bychom se o to měli bavit ve všech frakcích. Nechtěl bych tady zasahovat tady do práce jiných výborů, ale na tom to je krásně vidět, že otázka příslušnosti za sla, celnice, historicky e, bylo tedy eh, kolem Evropské unie odstranit cla a tak dokončit eh, vnitřní trh. Ale teď, když mluvíme o globálním obchodu, eh, obchodování se zboží, přepravu zboží, tak myslím, že k tomuto tématu se můžeme postavit. Moje frakce se tomu bude věnovat, protože celní um, procedury celní řízení se e, takto musí řešit a my jsme k tomu připraveni a děkuji zpravodaji. Děkuji Daniel, Paul. Velice stručně děkuji Georgeovi a souhlasím s tím obecným přístupem, e, že to, je, e, že to vyžaduje koherentní přístup jednotlivých členských států a zdroje orgány tržního dozoru, jinak to nestojí za to, takže zdůrazňuji tyto věci a chci otevřít jaksi širší téma a to je mm, e, to jsou tedy aspekty, které ohrožují spotřebitele, ale co se týče obchodního hlediska, tak na vnitřní trh přichází spousta produktů, které během výroby um, ohrožovaly pracující ti, kteří je vyráběli. A tady by měla také fungovat eh, dozor tohoto aspektu, nejenom tedy eh, dozoru bezpečnosti pro spotřebitele. Kristin? Děkuji. Já chci eh, přivítat práci, která tady byla odvedena. Jak si mnozí z vás pamatujete, tak od eh, toho doby, kdy komisař poprvé přišel do výboru, tak já jsem. A další jsme otevírali otázku potřeby harmonizovat celní kontroly. Jsme na konci volebního období a problémy máme pořád. Já doufám, že eh, Domnívám se, že to je součástí kompetence našeho výboru, co se týče tržního dozoru. Doufám, že také budeme schopni udělat co nejvíc, protože určité komerční přístavy v severní Evropě nemají dostatečné prostředky, které eh, šly do nových členských států a nejsou schopni provádět celní kontroly, jaké bychom si přáli. Spotřebitelské zboží, spotřební zboží na evropském trhu se často vyrábí v zemích, které neaplikují stejné bezpečnostní standardy, což ohrožuje celý sektor a také to znamená, že národní orgány tržního dozoru nemají stejnou úroveň sledovatelnosti. My souhlasíme s tím, co řekl zpravodaj. Doufáme, že pozměňovací návrhy a další návrhy přijdou co nejdříve a přáli bychom si, aby se komise zaměřila svůj monitoring na vysoce rizikové produkty. Protože pokud to neuděláme na evropské úrovni, tak to k ničemu nepovede. Děkuji vám. Kristýna. Uh... Eh, Děkuji. Kristina za komise, tak asi zase máte zpět slova. E, děkuji, děkuji váženým e, poslancům, zpravodaji i vůbec za dnešní příležitost si poslechnout vaše názory. Vítáme podporu a také rychlost, jakou e, řešíte tento návrh. Mnoho těch pozměňovací návrh směřují k tomu, aby se dále posílil dohled nad trhem, což je náš společný cíl a i, jak už jsem říkala v souvislosti s předchozím návrhem, e, i my chceme posilovat e, dozor nad trhem. Také podporujeme návrh, e, návrh zpravodaje, že je důležité spolupracovat s příslušnými orgány pro dozor nad trhem v třetích státech. Musíme i tento aspekt nějak posílit a tady v tomto ohledu vidíme některé pozměňovací návrhy jako velmi zajímavé. Já eh, nebudu předstírat, že komise neposlouchá. Ne. My eh, jsme velice citliví na otázku zdrojů, protože to je i pro nás eh, problém ve všech kontextech práce, kdykoliv hovoříme s příslušnými úřady, vždycky v členských státech, vždycky říkáme, že z důvodu tohoto e, problému nemohou, nemůže utrpět dozor nad trhem, takže my to pořád členským státům připomínáme, ale někdy prostě nelze čekat nemožné například eh, databáze. Už to je, eh, to ta je velice skvělá myšlenka, ale musíme zvážit, zda jsme schopni zvládat všechny ostatní eh, záležitosti, o kterých jste zprávě hovořili. A zda můžeme kom, kom, vlastně všem členským státům vnucovat takovýto nový systém, který je velice náročný na zdroje tak my zajisté jsme rádi, že chodí návrhy, ale musíme uvažovat o tom, kam dát omezené zdroje. Také tady vážený pan poslanec navrhoval, eh, co by měl udělat váš výbor. My bychom vás chtěli eh, vyzvat, abyste požádali i naše kolegy, kteří mají na starosti co Nás určitě zajímá, co se děje v našich přístavech, co se děje v evropských eh, celních úřadech, a mm, protože to je důležité. A v neposlední řadě, pane předsedo, chci vám poděkovat za to, že s tímto návrhem zacházíte jako s, náležitou, s naléhavou záležitostí. Nám jde o to, aby v tomto legislativním období se to přijalo a e, určitě vás podpoříme v tomto úsilí. Děkuji. Děkuji, George. E, jenom velice stručně chci jenom poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili diskuse za podporu a myslím si, že e, jsme ve stejné, na stejné lodi. A my jakožto parlament rozhodně komisi podpoříme, ale eh, velká hra nás čeká v radě. To je v tomto okamžiku největší problém. Ale myslím si, že společně se nám podaří je přesvědčit a že se eh, nám snad podaří obnovit i důvěru evropských občanů v jednotný evropský trh. Děkuji. Děkuji. A zase termín pro poslanecí návrhy jako u předchozí zprávy. 24. června v pondělí v 6 hodin. Teď eh, otázka k ústnímu projednání a jedná se o výměnu názoru k, od, eh, k, eh, k otázce o otázce k ústním zodpovědí Evropská Unie versus eh, Thajsko. Eh, tady eh, vlastně vidíme, že to může mít velice pozitivní dopad na thajské hospodářství. Jde o to, zda Evropská unie je dostatečně zapojena do volného do obchodu s Thajskem. A bude se o tom rozhodovat zítra na schůzce koordinátorů. Daniele, vy se chcete k nebo máte vyjádřit právě eh, k tomuto bodu? Ähm, Z mého, Tajvan, Z mého hlediska by to by, by bylo rozumné to projednávat také společně s tím bodem ohledně Číny. Vítáme, že Evropská komise chce postavit eh, vztahy s Čínou na pevnější základy, to je, myslím, správná cesta a Eh, také bychom se měli k tomu mandátu jako Evropský parlament jasně postavit. Na druhé straně se domnívám, že musíme zajistit, že také část Číny, které by nespadala pod tu eh, dohodu, mm, proto naše frakce soudí, že v souvislosti této do, s touto dohodou o ochraně investic bychom měli také jednat o dohodě o ochraně investic s Tajvanem. Jsou to dvě strany jedné medaile, když bereme vážně uh, otázku čínské politiky, takže bychom to měli projednávat současně a po jednání v minulých týdnech bych navrhoval, abychom dali pozměňovací návrh, který by se eh, změnil mm, návrh rezoluce mm, pouze co se týče investic a téma obchodu by mělo být řešeno s oběma vládami. Domnívám se ale, že důležité je, aby naše vztahy s Čínou se dále rozvíjely a tady je správná cesta dohoda o ochraně investic na druhé straně, ale když se podíváme na aktivitu Evropy v Ázii, tak Jednání o ochraně investic byly s Čínou v, na podzim, s Jižní Koreou již platí, s Japonskem probíhají a tady mluvíme o všech zemích ASEAN. A je to otázka tedy forového přístupu k Tajvánu, protože všechny státy mají do, s námi dohody, ale ne Tajvan. Také je to v zájmu evropských podniků. Evropa je jedním z největších zahraničních investorů v Tajvanu a je to v zájmu podnikatelů i podniků. A proto bychom byli děční, kdybychom to mohli projednávat současně. A důsledek byl, aby, abychom se v případě Tajvanu zaměřili tady na investice. Já souhlasím. Eh, budeme o tom teď hovořit a pak se dostaneme k Číně. Da bin ich jetzt ganz beunruhigt. Pane předsedo, tady mě zne, uh, to znepokuje, že mám stejný názor jako pan Kaspary. Uh, eh, měli bychom o tom jednat společně. Čína a Tajvan a rezoluci Tajvanu bychom se měli zaměřit na investice a vyjmout eh, ty obchodní věci. Děkuji. Um. Franciska? Thanks. Děkuji. Eh, ano, my si opravdu myslíme, že obchod eh, vlastně tady bychom neměli jít s Chajvenem dále, než jdeme s Čínou. Já trošičku ale nesouhlasím s tím, že nevidím, kdy, proč je to tak naléhavé, abychom měli dohodu o investicích mezi Evropskou unii a Tajvanem. Je tam už mnoho evropských eh, investorů. Pokud by šlo um, o ochranu pracovníků, tak jsme všemi deseti pro, ale zatím se v tom nejednalo o eh, ochranu Eh, pracovníků, spíše o ochranu investorů. A z toho důvodu nevidím, proč by to mělo být tak eh, naléhavé, protože evidentně jsou tam evropští investoři velice úspěšní. Ano, dostali jste návrh usne, nebo text usnesení, ale nám tady jde o otázku k ústnímu zodpovězení. Tu máme projednávat. Helmut Schulz je, pravidelně, je, je je eh, zpravodajem pro Čínu. David. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně. Já jsem navštívil Tajvan a viděl jsem tam ten high-tech průmysl. Je to opravdu velice působivé a Tajvan velice eh, investuje do kontinentální Číny. Jsou to obrovské investice. Je to jeden z největších investorů v kontinentální Číně. Proto si myslím, že je velice důležité, abychom eh, postupovali v na této cestě a snažili se co nejrychleji dosáhnout nějaké obchodní dohody. Ještě někdo? Přejdeme tedy k Číně. Komise, přejete si něco k tomu říci? Máme tady dva zástupce za komisi. Pan Herz. Thank you very much, Děkuji, Pete Perez. Já v DG obchod jsem vedoucím oddělení pro obchod s Dálným východem. Samozřejmě, že i my víme, že Tajvan má zájem na zahájení jakýchkoliv eh, jednání s Evropskou unii a víme také, že Tajvan vyjednal dohodu s celou řadu třetích států. Když se na to podíváme zblízka, abychom si to zasadili do perspektivy, často to jsou země, které uznávají Tajvan jakožto stát, sice malý, ale jsou to, všech, jsou to státy, které ale si dohodly s podobné e, smlouvy nebo dohody i s Čínou. Když se podíváme na USA, pak v návrhu e, se říká, že Tchajvan uzavřel e, v rámci TEFA dohodu v bodu M, ale tady by to mělo být spíše ne investiční dohody, ale prohlášení o investic mezi americkým institutem na Tajvun a mezi eh, zastoupením Tajpeje ekonomické a kulturní zájmy. Čili ono to není dohoda eh, dvoustraná, ale je to eh, mezinárodní investice, na, teda, nebo na základě společných mezinárodních principů. A probíhají jednání a jsou, je tam rámec už připravený pro konzultace. Nás se samozřejmě netýká jenom ekonomická eh, stránka, je to eh, samozřejmě velký obchodní partner, ale musíme se dívat také na náš mm, eh, politický vztah Tajvanu. Probíhá konstruktivní dialog, který se koná skoro každý měsíc a e, je třeba také se zmínit o zdrojích, o potřebě ekonomické takovýchto jednání. A samozřejmě, že bychom měli mít podobné prohlášení. Zase se jedná o zásady pro mezinárodní investice. A e, musíme se podívat také, jak velký pokrok jsme už udělali při zahájení a provádění jednání s Čínou. A pak se můžeme teprve znovu podívat, jaký to má dopad na naše vztahy s Chajvanem a za, s nimi bychom měli podniknout něco podobného. Děkuji. Návrh usnesení se bude posuzovat na zasedání na schůzi v červenci. Další bod, to na to navazuje, jednání mezi EU a Čínou o dvoustranné dohodě o investicích. Pan Schulz a omlouvám se, vy jste stínový zpravodaj, hlavní zpravodaj je pan Schulz. Um Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom eh, k té rezoluci ehm, investiční dohodě mezi EU a Čína. Investice jsou indikátorem toho, jak jsou tyto ekonom, dvě ekonomiky integrovány. Čím vyšší investice, tím větší je zájem obchodních partnerů. Protože objem obchodu mezi EU a Čínou obrovsky narostly, já nechci hovořit teď o číslech, opakovat je, úroveň přímých investic nyní je v tomto srovnání stále ještě relativně malá. Mnohé evropské podniky by možná z dlouhodobého hlediska, když začaly před 20 lety tedy investovat v Číně, a mezi tím si vybudovali um, funkční spolupráce na místním trhu, včetně um, německých výrobců autů, řady britských, polských podniků a jiné podniky ovšem dlouho váhaly. Na druhé straně čínské podniky teprve v poslední době začaly strategicky investovat do zemí Evropské unie. Potenciál, myslím, není vyčerpán ani na jedné straně. A proto stávající bilaterální investiční dohody mezi um, Čínou a 27 státy na tom principu nic nezměnily. Hodnocení dopadu komise vychází z toho, že investiční dohoda mezi EU a Čínou by ved, mohla vést k většímu objemu investic, když by se jednalo podle scénáře 3, tedy také o otevření trhu. A to je také záměr toho návrhu. Přitom podle příslušných ambicí se hovoří o snížení investičních nákladů a e, pobytka pro evropské eh, hospodářství se ukazuje eh, poměrně malá, protože zkušenosti ukazují, že trvá řadu let, než se ty investice vrátí. Ale pokud se podniku podaří se etablovat na čínském trhu, pak jsou ty výsledky ohromující. aby se zkrátila doba amortizace a aby malé a střední podniky měly pobídku tedy investovat ve srovnání s velkými podniky jako CERNy. Komise také vychází z toho, že dohoda sama už by měla pozitivní dopad na ochranu duševního vlastnictví. Praktické zkušenosti však ukazují, že ty podniky, které dokáží prosadit svá práva, jsou ty, které spolupracují s silnými čínskými partnery. Proto se domnívám, že ta dohoda by neměla především se zaměřovat na eh, redukci počtu joint ventures. Formulace mandátu by měla být vycházet z různých zájmů, které podle formulace rozvojové strategie. Formulace které se zaměřuje pouze na prosazování evropských zájmů, by tomu bychom se měli vyhnout. Investice Číny mohou ještě posílit měnu investic. Byl, také se musíme zasazovat o e, prosazování ekologických technologií a investice do Číny by se nemělo e, um, využívat ke snižování, um, omezování práv pracujících a podobně. To by mělo být jasně řečeno v té dohodě. A také by měla být pravidla, která by um, by se týkaly ekonomických zón. Například investice mm, určitého typu by měly být vyňaty. Transparentnost by měla být u této dohody významná, protože občané všech e, zemí Evropské unie mají určité obavy také investovat do, z investic Číny. To by se mělo řešit transparentně, především Mm, proto by měl v té dohodě mm, řešeno řešení sporu state to state vzhledem k velikosti toho partnera. Hodnocení dopadů dává možnost, aby eh, možnost nebyla měřena, protože na čínské straně by na to neměl být zájem. To je ale z mého hlediska chyba, protože byla nabídka, byly úvahy a um, v jakém vztahu by byly kapitoly této dohody k bilaterálním jednáním Evropské unie s velkými partnery jako USA, Japonskem nebo EU Kanada. Takže to jsou otázky, které eh, musíme mít na paměti, když formulujeme naši pozici vůči této plánované investiční dohodě. Časový plán je známý. V červenci se bude hovořit o návrhu rezoluce. A deadline na podání pozměňovacích návrhů je 21. srpna, abychom v výboru hlasovali v září a pak v plénu mm, to stihli projednat. Tedy naše a stihli prezentovat naše pozici týkající se mandátu. A to byly také e, úvahy mých kolegů stínových zpravodajů. Dobře, takže 21. srpna, aby musíme vědět tedy, že eh, zvládneme ten termín. Ale aby to bylo v pořádku. 20. September Bundestagswahl haben, sind wir im August im Arbeitsmodus. Mm. Um, any... Eh, ještě někdo se Eh, přeji si ostatní ještě se k tomu vyjádřit. Eh, pane předsedo, děkuji mnohokrát a děkuji za tyto poznámky, které jsme tady vyslechli, že jsme slyšeli alespoň několik námětů k tomuto tématu. Za prvé, od roku 2009 ehm, už tady máme eh, společnou obchodní politiku ohledně investic a od té doby také vidíme, že komise opravdu zcela správně už v roce 2010 přišla se svým stanoviskem a zdůraznila, že by bylo důležité dojednat dohodu o investicích v Číně, což by mělo posléze nahradit bilaterální dohody, které Čína už má prakticky se všemi členskými státy Evropské unie. A pak po dvou letech jsme zjistili, že to bylo loni, že na samitu EU Čína se ta myšlenka dohodla a pak eh, posléze na podzim na samitu Čína zase řekla, že bychom někdy ta jednání měli začít. Ale když, když tedy vidíme signály i z reálného, eh, z reálné ekonomiky, tak bychom měli hovořit také o tempu nastartování jednání protože by bylo dobré to trošičku urychlit a opravdu už ty diskuse zahájit, než aby se jenom hovořilo o příležitosti zahájit. A pak je tady možná ta nejdůležitější věc a to je přístup na trh pro evropské podniky a ochrana investorů a investic. A samozřejmě musím zahrnout také ochranu duševního vlastnictví evropských technologií příslušných práv, protože to je přirozeně velice důležitá věc. Musíme samozřejmě budovat partnerství. A uvědomujeme si, že to bude zdlouhavý, nikoliv e, rychlý postup ale eh, jakožto hlavní vyjednavač v první řadě Evropská komise by se měla snažit využít jakékoliv nástroje, které by ten proces urychlily protože investice jsou rovněž eh, nástrojem pro obchod. Víme, jak, jak, jak to vypadá s bilaterální rovnováhou nebo spíš nerovnováhou mezi investicemi EU-Čína. A pravděpodobně asi nejsazší přístup investic na Čí do Číny by právě vedl k tomu, aby se to lépe vyváželo. Ja, ich denke auch, ähm, die, die Frage der, der Nebenwirkungen. Ähm, Otázka účinku k čínské reality. To je skutečně rozhodující, protože víme, že duševní vlastnictví, jeho nedodržování a podobně, to jsou problémy a víme, že s některými úřady mohou být problémy. Víme, že otázka daní může být problémem. Když se pustíme tedy do investiční dohody, tak jde v podstatě o ty vedlejší věci, které E, přinášejí e, investice do Číny a které třeba vyřešit. A právě e, pro střední podniky a malé podniky rozhodující, aby mm, takový přístup na trh, jaký třeba řešil Volkswagen, tak to jsou spíše negativní zkušenosti. Za druhé je často v Evropě strach z čínských investic. To závisí na tom, by otázka zajištění sociálního dialogu práv pracujících, naše tradice pracovně právních vztahů, aby to bylo definováno pozitivními příklady, kde se to podařilo čínských investic, například Volvo, kde investiční činnost vedla k tomu, že byl posíleny podniky, přičemž byly respektovány pracovně právní vztahy a to by tam by mělo být příslušným způsobem zakotveno, aby základní práva pracujících eh, byly zohledněny. A za třetí právě, když se podíváme na spory eh, university state mechanismu, tam vysoké náklady, které si mohou v podstatě dovolit jen velké koncerny, tak potom řešení může být jenom, eh, když myslíme na malé a střední podniky, tedy mechanismus state to state, state to state, tedy aby státy, tedy Evropská unie v našem případě, v zájmu malých podniků prostě mohli zasáhnout. Neje, a nejenom velké podniky, aby byly tedy schopné to jenom finan, to, to financovat jako jediné. Ještě jeden řečník nám zbývá. Děkuji. Děkuji za tento úvod Já mám nějaké dotazy, ale spíše na komise. Za prvé, komise tady říká, že se situace změnila a že předtím ještě nebyl vhodný čas pro dohodu o investicích s Čínou. Jak se zdá, komise si myslí, že teď je na to správná doba. Kdežto podle toho, co slyšíme z Číny, tak zdá se, že se od minulého samitu nic nezměnilo a že nechtějí žádné předběžné závazky akceptovat. Čili pokud čínské vlády se evidentně situace za posledních 8 měsíců nezměnila. Proč si tedy komise myslí, že teď už podmínky jsou a že se eh, věci změnily a že Čína by byla ochotná se více zasazovat o otevření trhu. Proč je tedy teď vhodná doba a proč nebyla vhodná doba předtím, když není jasné, co se mezi tím změnilo? A také úplně nechápu, tu celou podstatu. Evropa je velice otevřená, čili oni mají přístup na trh. Samozřejmě, že Evropané taky chtějí mít eh, přístup eh, do Číny. A co by za to potom získala Čína? Proč by na tom vůbec měla mít zájem? Nedávno jsme viděli, že Čína by měla, eh, mít, měla zájem také na Eh, dohodě o volném na, oblasti volného obchodu, zóně volného obchodu. A také slyšíme od členských států, že mm, je znepokojují otázky bezpečnosti, protože došlo k převzetí některých evropských společností neznámými čínskými investory, kteří ještě nedávno neměli žádné prostředky a z čista jasna začali uskutečňovat akvizice evropských podniků, aby získali přístup k inovativním evropským technologiím. A jak nám se to jeví, evropské státy budou chtít doložku o ochraně investic, aby se zablokovaly podezřelé akvizice. Ale otázka je, jak eh, definovat evropské bezpečnostní zájmy. O tom není schoda a nechce se to a týká se to tež i národních bezpečnostních mechanismů, i když je některé mají. Jak tedy komise chce eh, zabránit takovýmto podezřelým akvizicím byť to není schopna nebo ochotna pořádně nadefinovat. A jak, co chce dělat komise eh, ve vztahu eh, ke státním podnikům a státním eh, fondům. Tady bychom také chtěli slyšet otázku, a jak pravděpodobné je, že tady bude eh, dost výrazná hlava týkající se konkurence. A pak Čína má také mechanismy, které jí umožní zablokovat investice. Jak může komise zaručit, že to komise, pardon, že to Čína nebude svévolně používat pro takovéto blokování? Protože kdyby to udělala, tak vlastně by to celá dohoda byla neplatná. A komise, chce tam mít také komisi o udr- eh, eh, hlavu zprávu o e, udržitelnosti a o e, korporátní odpovědnosti, protože e, potom volá tento výbor a celý parlament. Čili jedná se o udržitelný vývoj a také závazná pravidla a samozřejmě také ekologická a sociální ochrana, protože my zelení samozřejmě, jak se snadno dovtípíte, to pokládáme za velice důležité. Palacios Suda. Děkujeme. Pan Filip Palacio Suda za komisi. Děkuji za slovo. Děkuji za všechny dotazy. Mnoho z těchto dotazů si vyžádají odpovědi až po jednáních. My samozřejmě všechny ty věci, které byly zmíněny ze strany různých účastníků diskuze, jsme si poznamenali. Samozřejmě, že je naším velikým zájmem a jasně, explicitně jsme řekli, že pro nás pro Evropskou komisi je důležité, aby jsme zde měli jednak ochranu investic a zároveň přístup na trhy čili oba dva komponenty. Toto je základ, ze kterého vycházíme i po studii analýzy dopadu, tak jak jste ji měli možnost vidět. Několikrát jsme komunikovali všechny tyto věci s našimi čínskými partnery chceme zajistit na jejich straně všechny důležitá povolení interně a i zároveň v rámci diskuzích o přístupu na trh. Budeme se snažit nadále od nich získávat všechna tato ujištění. Příští týden bude komise organizovat společný výbor s čínskými partnery a na návštěvě, této návštěvě, v průběhu této návštěvy se jistě budeme moci obrátit i na další aktéry a snažíme se obdržet všechny záruky. Zále je to i ten mandát, načasování, jak budeme postupovat nyní, to zvažují členské státy. My, se, my doufáme, že budeme schopni zahájit jednání oficiálně již na dalším summitu. Záleží ovšem na řádné reakci z čínské strany. Jedna z možností analýzy dopadu, která byla okamžitě zamítnuta, byla ta možnost toho FTA, ovšem analýza dopadu byla provedena ještě předtím, než se čínská strana na samitu v září 2010 zmínila o té studii dopadu pro dohody FTA, čili ten to hodnocení dopadu v té době, když bylo provedeno, my jsme nepovažovali za mnou možnost ani jedna ze zúčastněných stran. V současné době ovšem my jsme souhlasili se zahájím jednání o investicích, tak aby jsme tam měli jednak ochranu a jednak přístup na trhy. To je první krok, který chceme přijmout. Dohoda FTA bude zvážena v pozdějším okamžiku, podíváme se, jak to bude vypadat v tom okamžiku a budeme postupovat následně. Ano, dále to jsou vlastnická práva, to chceme v rámci dohod rovněž chránit, to je jasné a je to zakotveno i v směrnici o jednání v průběhu jednání se o to budeme pokoušet, budeme na tom pracovat. Nevidím zde ale nějaký kontroverzní bod v tomto ohledu. Je to standardní dohoda, kterou si Čína, kterou Čína podepsala s ostatními zúčastněnými strany této smlouvy. Vyjednávací směrnice umožňuje i zakotvení mechanismu řízení sporů případě státních subjektů a pokud je o ustanovení udržitelného rozvoje, tam se budeme snažit o možnost ehm, přátelského řešení sporu, alternativního řešení sporu. Samozřejmě, že naším zájmem bude zahrnout všechny prvky udržitelného rozvoje a agendy v této oblasti do dané dohody. Jde o dohodu, která je první tohoto typu pro EU a zároveň i pro Čínu. Budeme se snažit nalézt řešení u mnoha oblastí, které jsou nyní na stole. A pokud jde o státní podniky, toto je záležitost, kterou zvažujeme samozřejmě a zároveň se zabýváme celkovou praxi na straně zemí, které vyjednávají s Čínou v současné době. Zároveň analyzujeme způsob řešení obav, pokud jde o fungování státních podniků. Asi 80 investičních toků z Číny do Evropy právě přichází ze strany státních podniků nebo alespoň podniků, které mají nějaký preferenční režim s vládou Číny. Proto je to nesmírně důležité, musíme to vzít Eh, průběhu jednání samozřejmě v potaz. A pokud jde o screening národní bezpečnosti, toto je v zásadě věc, která není součástí bilaterálních dohod o investicích a my nezvažujeme možnost začlenění tohoto typu ustanovení do bilaterálních dohod. Ale samozřejmě že se snažíme zabývat touto situací v současné době. Správně jste se o tom zmínili, je zde mnoho členských států, které již takový mechanismus screeningu na národní úrovni mají a my hledáme politické možnosti, které by umožnili to vzít v potaz, tak aby zde nebyla taková ta patchwork různých standardů této oblasti bezpečnostních prověrek, aby to bylo koherentnější. Pokud vím, tak zatím je to v počáteční etapě uvažování a řešení této problematiky. Myslím, pane předsedo, že jsem pokryl všechny oblasti, o kterých jsme se zmínili. Pokud ne, tak samozřejmě rád budu ještě reagovat dál. Ano, říká pan předseda, děkuje, lhůta je stejné jako u předchozího předchozí zprávy. A nyní se dostáváme k bodu číslo 10. Jde o přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupu podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí. To to je bod, který se týká návrhu Evropské komise pro nařízení o vytvoření určité páky při jednání ohledně přístupu na trhy v oblasti veřejných zakázek. 8.2. výbor INTA požádal Evropský eh, ředitelstvo, eh, ředitelství Evropského parlamentu pro připravení analýzy dopadu, detailní, hodnoc, o hodnocení analýzy dopadu Evropské komise. Tato analýza dopadu na straně komise vyvolala mnoho otázek a byla předmětem jednání na, v našem výboru. My jsme začali pracovat na této navržené legislativě. Parlament byl požádán o to, aby se zabýval hlouběji všemi těmito okázkami eh, otevření trhu s veřejnými zakázkami, dále možné Eh, přínosy, které to bude mít dopad na tvorbu pracovních míst, ale je to riziko nějakých odvetných, odvetných opatření a administrativní zátěž tohoto nařízení. To je pouze několik bodů, které měl Evropský parlament naše služby analyzovat. Danieli, já bych vás požádal, abyste v úvodním slovu nám k tomu něco řekl a pan, paní Alkapalo možná, možná nejprve poprosíme paní Alkapalo a poté poprosíme Daniela o poznámky. Děkuji, vážený pane předsedo, budu nesmírně stručná. Máme zde čtyři odborné dokumenty na vašem stole. Nebudu zacházet proto do nějakých podrobností. Dovolte, abych zúraznila pouze hlavní závěry Nejprve dvě stručné připomínky o samotné proceduře. Návrhem takového detailního hodnocení je ne nějaké hodnocení obsahu tohoto návrhu. My se snažíme spíše podívat na metodologické záležitosti v rámci analýzy dopadu. Dívali jsme se na to, zda analýza dopadu komise umožňuje výboru shodnotit obsah analyzovat obsah na základě všech faktů, předpokladů, možných dopadů, chtěných, nechtěných, které by tento návrh mohl mít. Druhá věc, která se týká procesu celého postupu. My jsme požádali o stanovisko nezávislých odborníků, expertů. Víme, že je to kontroverzní, velice technické téma, proto jsme požádali o nezávislé experty nejenom to, že samozřejmě znamená, že nebudou mít nějaký vlastní soukromý záměr v této oblasti, to, tomu tam vždycky není u těch externích eh, analýz komise. Ovšem zároveň nám šlo o to, aby pracovali nezávisle, aby eh, nespolupracovali na tomto tématu. A překvapilo nás, že všichni tito čtyři odborníci přišli s podobnými závěry, alespoň teda závěry, které se vzájemně nevylučovaly, to je důležité. Pan Mate Pince, to je první odborník, který sedí po mé levici. A byl tak laskav, že se rovněž byl ochoten zúčastnit našeho dnešního jednání. Budete-li mi technické dotazy, je připraven na ně odpovědět. Dále to byl doktor Renda ze SEPSu, který napsal druhou zprávu, bohužel je v Moskvě, omlouvá se, že se nemůže být přítomen. A dvě další zprávy se zabývaly profesorem to byl pan profesor Kelly z Bangolské univerzity, to byl dopad na malé a středně velké podniky a dále to byl pan profesor Dimitri z univerzity v Sieně, který to byly takové technické obtížné oblasti, eh, takzvaná game teorie, teorie her, kterou se rovněž zabýval u analýzy dopadu Evropské komise. Jinta výbor nám předložil souhrn otázek, my zde máme ovšem i několik obecných poznámek na ty bych se zaměřil. Analýza dopadu probíhá v oblasti, která není jednoduchá pro provádění analýzy dopadu. Musíme vycházet z různých předpokladů, úvah a naše dokumenty jsou značně kritické, to jste si ještě povšimli. Je to kritika, která vás asi nepřekvapí, z naše kolegy z DG, z DG Markta, DG Trade, protože orgán pro analýzu dopadu, což je takový interní orgán na komisi, Každý, každá analýza dopadu, která vychází z komise, právě je ověřena, kontrolována tímto orgánem. A tento orgán vydal dvě nesmírně kritická hodnocení. Jestli dovolíte, aspoň jedna věta, kterou bych ráda přečetla z toho druhého názoru. Analýza a důkazy podporují potřebu a proporcionalitu na návrhu Evropské komise. Toto je podle našeho názoru slabé. To znamená, že orgán pro analýzu dopadu na komise není přesvědčen o tom, že základ tohoto nařízení je dostatečně zdůvodněn v této analýze dopadu. A nyní je to nesmírně důležitá otázka otevření trhu. Pan doktor Renda kriticky analyzuje způsob měření na straně komise, způsob měření tohoto otevření trhu protože komise využívá de jure otevřenost trhu na základě GPA čísel, zatímco z akademického hlediska se tímto číslem mm, se těmto číslům říká, o těchto číslech hovoří, že jsou opravdu v, v nevhodném stavu, jsou zastaralá už v okamžiku použití komise, protože GPA dohoda byla aktualizována. Byly tam různé další dohody, které byly provedeny s třetími zeměmi, které, se, které mm, nebyly zakotveny v tomto dokumentu. A dále se zde nehovoří o dalších dohodách, o volném obchodu, pouze nesmírně omezené části trhu. To je další výtka. A Další nesmírně důležitá věc, ano, je zde rozdíl mezi právní otevřeností daného trhu a faktickou otevřeností daného trhu. Dokonce i v eh, analýze dopadu ta faktická otevřenost trhu podle našeho názoru je tam je to ještě hůře zpracováno než otázky de jure otevřenosti daných trhů. Naši odborníci ve svých dokumentech hovoří jasně o otevření našich trhů pro veřejné zakázky. Ta otevřenost není e, větší než u velkých obchodních partnerů Mexika, Ruska, Indie a tak dále. Čili ten pilíř analýzy dopadu komise, základ toho nařízení tvrdí to, že naše trhy jsou otevřenější, náš trh EU, než trhy velkých obchodních partnerů. Toto je předpoklad, který ale není potvrzen dostatečně silně. Proto bychom komisi měli požádat o objasnění. Co to znamená? Znamená to, že velcí obchodní partneři nebudou mít tak veliký zájem na dalším otevírání svých trhů, protože EU Komise tvrdí, že EU již nyní je dostatečně otevřená, v praxi to ovšem ale nemusí být zrovna tak. Z toho vyplývá, že dopad na tvorbu pracovních míst byl asi rovněž trošku nadhodnocen. Odborníci nám tvrdí, že je to takový pouze vlažný odhad. To znamená, že to není vytesáno do kamene dopad na malé a středně velké podniky. To bylo pouze částečně zhodnoceno pouze pokud je o jejich potenciál v oblasti internalizace. V tomto kontextu rovněž je eh, důležité rovněž se podívat na malé a středně velké podniky, které se zúčastňují zakázek u, u podniků ze třetích zemí, z podniky ze třetích zemí. A pokud jde o nějakou globální, dodavatel, globální dodavatelský řetězec, je pravděpodobné, že naše malé podniky a středně velké podniky by mohly být subkontraktorem, subdodavatelem takových zahraničních účastníků soutěže. A pokud, um, za, pokud teda jde o tyto trhy, tak bychom se měli podívat na potenciální dopad na malé a střední velké podniky, pokud by došlo k zavření těchto některých trhů. My netvrdíme, že by to mělo nějaký obrovský dopad, ovšem analýza dopadu o tom vůbec nehovoří, takže nevíme. Riziko odvetného opatření Odborníci se domnívají, že to bylo trochu podhodnoceno, protože to nedostatečně bere v potaz to, že odvetné opatření nemusí probíhat pouze v oblasti veřejné zakázky. Mm, je pravděpodobnější, že proběhne v jiné oblasti, zatímco analýza dopadu se touto možností rizika nezabývá. Těch 5 milionů, ten práh 5 milionů, <coughs> to není dostatečně odůvodněno, je to <clears throat> opravdu arbitrární. Komise možná by to mohla lépe objasnit a odůvodnit. A nesmírně zásadní bod, který je hlavní pro všechny analýzy dopadu. Komise musí zhodnotit a popsat základní scénář nejenom se statického hlediska, ale měla by vysvětlit, jak se to bude vyvíjet do budoucna, i když, řekněme, legislativa v této oblasti zatím neexistuje pokud jde o posun globálních obchodních podílů, tam je zásadní, aby Evropská komise vysvětlila, jak očekává další vývoj této situace a ne, aby to všechno založila pouze na situaci z roku 2011, protože již nyní to je zastaralá informace. V analýze dopadu rovněž chybí potenciální dopad různých možností na daňové poplatníky další oblast, která zde naprosto chybí. A pokud se tomu věnuji, tak opravdu marginálně. Navrhuji uh, ukončit mou prezentaci zde. Já doufám, že jsem vám poskytla mnoho elementů, prvků, které můžete prodiskutovat s komisí v rámci tohoto dokumentu, objasnění, pokud jde o určité odhady, metody odhadů, kalkulace, výpočty a tak dále. Děkuji. Děkuji, teď dám slovo Danielovi, nebo chtěl jsem na slovo Danielovi. To je velice zajímavé. Ehm, vyjadřím se k tomu, až ehm, poté, co Daniel promluví. Děkuji, Roberte. Když hovoříme o hodnocení dopadu, tak myslím, že je správné, eh, že jsme si eh, dali čas a jsme požádali udělení pro hodnocení dopadu, aby se na tento dokument pan komise ještě jednou podívali. Musím ale přiznat, že tam jsou to, že tam budou slabiny, se dalo očekávat, ale přesto mě to překvapilo. Hlavní poselství je jednak té otázce e, skutečné otevřenosti, zda tedy evropský trh je otevřenější než trhy jinde na světě, to je jedna věc. Druhá věc, dopad a hodnocení Eh, podů, podceněno, threshold podceněno, baseline development nebyl zvážen, eh, dopad na daňové poplatníky pouze nedostatečně zohledněn. Já si myslím, že komise by se tomu ještě měla věnovat. Další věc, myslím, že bychom si měli ehm, dvě věci ještě vyjasnit. Eh, eh, eh, věc je otázka tržních instrumentů, uzavírání trhu, v jakých případech nástroje na ochranu obchodu, o tom se ještě budeme bavit. Pak je tady zpráva Nady, kde jde o to, v kterých případech se trhy uzavřou a to nejde, ale jde naopak o to, jak otevírat trhy. To hodnocení dopadu eh, ukazuje, že nemusíme nutně počítat s těmi dopady, které nám komise původně slíbila. Proto bych byl rád, kdyby komise se věnovala těm kritizovaným bodům a na druhé straně se mi zdá, že zákonodárce, parlament, to jsme my a jsem vděčný, že máme externí uh, odborníky, kteří se tím, kteří se tím instantivně zabývali. Uh, velice mě uh, spoustu věcí vysvětlili, když jsem si to četl, ale jako zákonodárce bychom se tomu měli vážně věnovat. Měli bychom z toho vyvodit závěry a myslím, že většina z nás už je, má jednotnou linii, máme cíl, mezinárodní trhy otevírat a zlepšovat přístup na trhy pro naše podniky a já bych byl rád, kdyby oddělení pro hodnocení dopadu se na to tím takto zamýšlelo, jak bychom to nařízení mohli upravit, aby ty slabiny, které tam jsou, se daly ještě vyžehlit. A není, nespochybnuju celou legislativu, protože na této věci musíme pracovat. Já jsem tedy eh, zvědavý na to, co k tomuto tématu řekne komise. Já si myslím, že to, eh, to trošičku otevřelo oči. Nebudeme mm, dělat vždy hodnocení dopadu, hodnocení dopadu komise. Ale zajímavé by bylo se k tomu vrátit, až budeme znát odpověď komise. Myslím, že to je velice zajímavé, co jsme tady slyšeli. Ano, já se také domnívám, to, to bylo velice osvětlující, um, otevřelo nám to oči jak tedy ta dopad na pracovní místa hodnotit, to je otázka. Právě když chceme použít takovýto nástroj, abychom vytvářeli pracovní místa v Evropě, tak se musí říci, zda to znamená podle hodnocení dopadu že tato legislativa by tedy znamenala méně pracovních míst, nebo jak tedy dělat tu legislativu, aby ten efekt eh, byl mm, eh, skutečně více pracovních míst, aniž bychom tedy eh, mohli nějak odhadnout ty velikost těch dopadů. To, že nechceme uzavírat trhy, ale diskutovat nečisté Eh, přístupy na trh. To je nutné jasně říci, protože jinak ta možnost 3A, co se týče malých středních podniků, tak říci, eh, to, to, to by bylo lepší řešení pro malé podniky, ale vzhledem PA to není možné. Musíme se podívat, jak smysl že smysl této legis, jak vyjasnit smysl této legislativy, který je zabránit nekalé, nekalé konkurenci. Ty faktory jure, když mm, de facto vlastně nejsme tak otevření, jak jsme mysleli, tak se mi zdá, mm, tedy proč, zajímalo by mě, proč ne, že de jure možnosti v členských státech nejsou vyčerpány, nebo je tady nějaká skrytá agenda. Já vždy vycházím z toho, že podle právního státu, co je dohodnuto, se také implementuje, takže tak velký rozdíl by tom být neměl. Ještě musíme najít pár odpovědí, nevím, jak to časově bude vypadat, ale jsem zvědav, co řekne komise. Uh, thank you. Um... <clears throat> Děkuji. Myslím, že to, co jsme slyšeli dnes a co jsme četli v hodnocení, um, toho hodnocení dopadu, tak to skutečně znamená vystřízlivěji, to zdůrazňuje tedy ty obavy, které již jsem opakovala, když jsme mnohokrát vedli tuto diskusi, že ten návrh komise je založen na předpokladu relativní otevřenosti EU a nikoli na realitě. My jsme v situaci, kdy země jako Korea, Čína se postupně více, jsou postupně více otevřené a jak tedy mohou nadále tvrdit, že tento nástroj je e, nutný vzhledem k té otevřenosti, která chybí nám vůči třetím zemím. Mě by zajímaly ty odpovědi, ale musíme si být vědomi i přes jakékoliv um, nejlepší zájmy um, máme na srdci, musíme si být vědomi potenciální škod, které to může způsobit. To jsme viděli v posledních týdnech um, mezinárodním Um, fóru, ty čínské solární um, panely a jejich uh, odveta, mm, jestli se vina tak dále, to uh, se nemusí vyplatit, protože oni mohou jít na jiné trhy, které jsou více otevřená. A uh, ten očekávaný dopad skutečný nebo efekt musí být jasný, musí být velice zřetelný, protože jinak to nevyváží rizika, která máme. Myslím, že je tady skupina zpravodajů a stínových zpravodajů a my se musíme sejít a já bych navrhovala, abychom mm, projednali časový harmonogram. Musíme analyzovat ta zjištění dál, než um, zvážíme, jak pokračovat dál. Indikace z rady ukazují um, skutečně nedostatečný pokrok a do jaké míry tedy na tom budeme dále pracovat, když to nebude pokr- postupovat. Mně eh, tedy zne- vadí trošičku, pardon, že už nemáme čas. Já vím, Janek. K tomu se vrátíme. Během příští schůze. Říkám to jenom proto, že máme plný program. Začali jsme až ve čtvrt na čtyři a to proto, že tady nikdo nebyl. Nebyla to moje chyba. Děkuji. Já o tom budu hovořit ještě zítra na schůzi koordinátorů. Já chci jenom říci, že moje skupina a doufám vůbec parlament Eh, je poměrně šokován tím, co řekl pan předseda Barroso v International Herald Tribune. Hovořil o vyloučení eh, audiovizuálních služeb s vyjednávání s USA v rámci antiglobalizační kampaně. A takto tedy pan předseda Barroso hovořil o výsledku jednání. A já bych tedy rád znovu k tomu řekla, že se k tomuto jeho prohlášení stavím velice kriticky a doufám, že i na zasedání koordinátorů předseda tohoto výboru takovéto prohlášení jasně odsoudí. Druhá věc. Pravděpodobně také jste na Twitteru DG Trade a víte, jaké tam budou, nebo jsou tam už prohlášení, jestliže bude dohoda s Japonskem, pak to bude 1,06 až 0,8. Ty tweety, to jsou vždycky takové kratičké texty. Ale říká se, že tedy ten růst by, růst by byl, to 0,608 se stahovalo k růstu. A na tomto výboru i na zasedání koordinátorů jsem vždycky říkal, že je strašně důležité, aby měli vlastní hodnocení nebo hodnocení ze strany nezávislých expertů toho, jak provádí, do, posuzuje dopady Evropská komise, protože to si myslím je minimálně předpojaté anebo špatně provedené eh, posouzení dopadů komisy. Ale eh, my své obchodní politiky eh, rozhodujeme na základě základě tohoto posouzení komise. A proto zítra na schůzi koordinátorů znovu požádám, abyste si, ne, abychom si nechali udělat odborný posudek tak sami vzhledem k tomu, že jaké jsou tady velké nedostatky v posouzení dopadů, které si nechala udělat komise. A Roberta, abych zareagoval na vaši eh, eh, žádost, myslím si, že potřebujeme rozpravu. Nejedná se jenom o to posouzení dopadů, ale já bych opravdu si přál, abychom měli strategickou rozpa- rozpravu jak o významu, o smyslu veřejných zakázek. My jsme ten dopad eh, podcenili. Ehm, my mluvili jsme o dopadu na pracovní příležitosti, ale měli bychom se pobavit o výzvách a eventuálních přínosech pro malé a střední podniky, o dopadech na sociální, environmentální sféru. Já si myslím, že taková rozprava byla strašně důležitá. A v současné době ale ten návrh komise ne, není, nezbyt, není potřebný a není vůbec efektivní. Proto si myslím, že se budeme muset velice vážně pobavit o výzvách a příležitostech pro veřejné zakázky v rámci EU. Já bych chtěl jenom říct, Janko, to už je samozřejmě na Danielovi, protože on je konec konců zpravodaj. Helmut, děkuji. Pane předsedo. Já se domnívám, že ta diskuse ukazuje, že je třeba tuto legislativní iniciativu stahnout. A možná, že o tom budeme hovořit zítra ještě na a po schůzi koordinátorů. Protože eh, ta data, která máme, to nějak neodůvodňují. Proto si myslím, že v první řadě se musíme pobavit o tom, co to jsou spolehlivá data, jak se k ním můžeme dostat. A myslím, pak je důležité jistě říci, že obecně za to se nacházíme ve velice kritické situaci v rámci Evropské unie. A je to přicitlivá oblast, když se bavíme o pracovních příležitostech. Schrumpfen des europäischen Marktes zu äh, Když se podíváme na tyto vnější aspekty, tak eh, je to vlastně dvojí tlak. Musíme se s tom dvojím zdaněním bavit a jsou to eh, špatné zprávy pro podniky, špatné zprávy pro spotřebitele, eh, pro zaměstnance v příslušných sektorech. Já se domnívám, že to, co bylo tady řečeno, ohledně hodnocení dopadu eh, z Evropského parlamentu, tak malé podniky z toho nebudou mít prospěch. Máme tady celou řadu aspektů, které se ještě musí zvážit a já bych zpravodaji doporučil, aby schom se o tom ještě bavili. Jak tedy uh, dál? Děkuji. Děkuji Helmute a slovo má komise. Děkuji, pane předsedo. Já eh, zastupuji generální ředitelství eh, Mark, to trade v rámci DG obchod. Nejprve bych chtěl říci, eh, že je tady je právní otevřenost nebo de juro eh, otevřenost, to nemůžeme prostě pominout jako něco, co by nebylo významné. Je to začátek funkčního systému. Potřebujeme pravidla. A dovolil bych si tvrdit, že veřejné zakázky v mezinárodní eh, oblasti, čili ve, na, ve světě, to není jenom otázka posouzení interpenetrace trhu. I když máme takové hodnocení, které neodpovídá tomu, co se tady zatím říkalo. Ale jedná se také o systému založeném na pravidlech, v rámci kterého naše podniky mají co dělat s předvydatelným právním rámcem, když se ucházejí o zakázky v jiných státech světa. A my si myslíme, že existence pravidel, které zajistí takový předvydatelný rámec, když se účastní v tendrech naše podniky ze zbytku světa, že je to zvláště důležité pro malé a střední podniky, které nemají stejné prostředky jako velké podniky, aby dosahovaly svých komerčních cílů v rámci veřejných zakázek v třetích státech. A proto musíme mít na zřeteli, že veřejné zakázky v mezinárodní oblasti jsou rovněž nástrojem, nebo minimálně stejně tak nástrojem pro podporu eh, transparentnosti a otevřenosti, aby se snižovalo nebezpečí eh, favoritismu, korupce a eh, stejně jako mm, interpretace trhu. A ohledně toho pronikání na trh, interpretace trhu, to neodpovídá tomu, co my máme Eh, tomu, co se tady zatím říkalo. Eh, Marie, a střední podnik tím se zabývala eh, také dohoda, teda pardon, hodnocení dopadu, kde se právě jednalo o těch 5 milionů. My jsme zvolili 5 milionů, než se uvede do, než se článek 6 uplatní, protože jsme chtěli ty zcela banální nebo nevýznamné kontrakty vyloučit z toho kontraktu, pardon, nástroje. Jistě mohlo to být 5 10 milionů, tisíc, 100 eh, tisíc nebo 200 tisíc, ale 5 milionů to představuje 7 milionů počtu kontraktů a 60 hodnoty kontraktů. Proto si myslíme, že tímto způsobem jsme si eh, pořídili prostředek, abychom mohli jednat eh, ve smyslu těch zakázek, těch kontraktů, na kterých záleží. A teď bych dal slovo kolegovi z DG obchodu, který řekne ještě několik poznámek. Ale eh, ochotně budeme pokračovat v této rozpravě. Je to třeba, určitě budeme zkoumat ten materiál, který dostáme z oddělení pro posouzení dopadu parlamentu a vyhodnotíme veškeré tyto informace s patřičnou péčí kterou si eh, zaslouží práce jiné evropské instituce. Děkuji mnohokrát a jak už říkal právě můj kolega, toto je velmi objemná práce, takže samozřejmě budeme se tím muset podrobně zabývat. Jedná se tam o mnoho věcí. Já ve svém příspěvku bych se chtěla zaměřit pouze na jednu základní kritiku, která je v tomto dokumentu a mnoho dalších eh, závěrů, které eh, dělá do posouzení dopadu parlamentem, vlastně z toho vyplývá. Ve zprávě, kterou připravil připravila komise. My jsme si vyhodnotili otevřenost, jak to tady bylo řečeno, na základě závazků ze strany mezinárodních obchodních partnerů. Jinými slovy, pokud tady není žádný závazek přístupu, které zatím mají, jestli tedy podniky nemají právně zajištěný přístup a může být stažen. A to se docela často stává. Bylo už pár takových případů, kdy se najednou uzavřelo několik trhů jako reakce na změnu politiky. A když to budeme poměřovat tímto měřítkem, pak asi nejsme v neschodě my a Evropský parlamentem. Co se týče právních zápasků, ať už je to GPAFTA, FTA, pak tady ten objem je větší než s obchodními partnery. Jaká je tedy hlavní kritika? Hlavně se říká, že jsme se přepočítali co do stupně otevřenosti, že jsme vycházeli z těchto závazků a že jsme se prý měli spíše podívat na to, jak to vypadá s penetrací ale eh, to není eh, jediné, jak můžeme přistupovat k posouzení otevřenosti. Já jsem ještě neviděl, zda vaše posouzení dopadu eh, také bralo v úvahu přístup VTO k těmto záležitostem. Existuje nedávná zpráva VTO, kde se Eh, eh, hodnotí zase hodnota budoucích přístupů ke státním zakázkám eh, mezinárodně a je tam také zmíněna metodologie, která pro tuto diskuse je důležitá. Za prvé, tento dokument vychází ze závazku, které jsou v rámci GPA, aby se měřil přístup, možnosti přístupu na trh. Rozlišuje se mezi pří, příležitostmi a mezi penetrací na trh. Při, příležitosti vstoupí vstoupit na trh a o skutečném proniknutí. Čili my jsme si to eh, nevycucali z prstu. Vlastně ten náš přístup eh, nás eh, podík, dodržují i jiné mezinárodní instituce. Jak hodnotit něco? Tam, kde jsou i problémy s daty, o tom hovořili také kolegové z oddělení pro posouzení dopadu parlamentu. Ono je to těžké, těch údajů málo, nejsou moc kvalitní a jsou tady neschody ohledně těchto dat. Ale zmínil bych se hovořili ještě o jiném prvku, který trošičku zanikl v tom prvním čtení eh, ohledně přístupu ehm, eh, posouzení dopadu, tak jak to udělal parlament. Když se podíváme zase na ten dokument VTO, oni se odvolávají na studii, kterou eh, udělal náš kolega z DG Markt. A jestliže se bude měřit zisk eh, přístupu na trh, pak se na to nemůžeme podívat jenom z přeshraničního hlediska. Musíme se na to podívat také z hlediska prodejů eh, zahraničních firm afiliovaných, které ale mají lokalizaci tam. A když se na to podíváme z tohohle hlediska, když se podíváme i na přímé i nepřímé přeshraniční dopady, pak je tady vysoká účast cizí na evropském trhu s, eh, s státními zakázkami. To jsme docela otevření řešení. To znamená, že mnozí partneři vlastně se účastní prostřednictví zahraničních afiliovaných eh, firm, které už mají provozovny v Evropské unii, čili to se potom projevuje na té penetraci. A to zase beru ze studie, jestliže se zjistí, že vlastně ten úspěšnost by byla v podstatě srovnatelná a že by to nebylo nadměrné, eh, eh, nebo nebyl by velký rozdíl mezi domácími a zahraničními zahraničními eh, dodavateli, tak potom se to docela mění. A autoři potom uzavírají, že utevřenost takových trhů, jako je Ruska, Indie nebo Čína, v zásadě je srovnatelná s eh, Evropskou unii. To je kontraintuitivní, ale zároveň to zúrazňuje nebezpečí, když se příliš zaměříme na penetraci. Když se podíváme na možnosti pro evropské podniky, aby prostřednictvím zahraničních afiliovaných firm fungovaly na těch všech jejich trzích. A tady uvádím jenom jednu nedávnou zprávu OECD, jak se měří otevřenost přímých otevřených diskus, eh, eh, investic eh, je to index propočítaný pro rok 2012, tak ty tři státy, které jsou srovnatelně otevřené jako Evropská unie. Pak tady nahoře máme Čínu, někde na čtvrté míru Indie a 8. 9. je Rusko. Co do restriktivnosti. Samozřejmě, že naše podniky mají problém, jak pronikat na ty trhy prostřednictvím afiliovaných podniků, které jsou usazeny v jiných zemích. Takže když se na to podíváme takhle, už ten obrázek vypadá jinak. A ještě chci zmínit jednu věc, která se tady v tom dokumentu taky zmiňuje. Totiž naznačuje se, že možná jsme e, přehnali to riziko uzavírání zahraničních trhů. Ale tady se zase otevřeně říká, e, že, jsem, že, jsou tady, že je tady e, sklon zemí přibíra, eh, přijímat restriktivní politiky a že některé už aktivně tedy mají takovéto systémy uzavírání trhů, tak aby jejich trhy byly efektivně uzavřeny. A čili to neříká komise, ale i eh, VTO si povšimla tohoto rostoucího rizika, že státy restriktivně uzavírají trhy. Čili eh, tady bych skončil a samozřejmě, že se budeme bedlivě zabývat mnoha dalšími věcmi v této zprávě, ale ta hlavní kritika, ať už se týká, co se týká penetrace trhu, pronikání na trh, tak jsem snad už poukázal na to, že tento přístup je spojen s určitým rizikem a že komise není jediná, kdo zaujal svůj přístup, protože to dělá i VTO. Není to sam, čili není jediná v tom, kdo tento přístup zaujal. Danieli. Bach. Děkujeme, Danieli. Chcete k tomu ještě něco? Komu se některé věci už zodpověděla, některé ne. A já bych byl rád, kdyby komise příští dny využila k tomu, aby uh, Eh, ještě jednou se podívala na ten dokument z parla- od parlamentu a v příští schůzi výboru to téma ještě jednou otevřeme. A, ehm, tak, a mohli bychom to tedy ještě prodloužit, prohloubit na příští schůzi, protože ještě některé věci jsou otevřené stále. Hlavní otázka, která nebyla zodpovězená, do jaké míry ten, je ten nástroj na otevření jiných trhů, to je, který, jak se využívá, to je tedy otázka, která ještě nebyla zodpovězena. Děkujeme, Daniele. Ano, zítra. zítra na se tomu budeme věnovat na koordinátorech. Rád bych rovněž poděkoval kolegyni za prezentaci, komisi za všechny přednesené komentáře a další bod. Další bod je bod číslo 11, který ale je součástí neveřejné schůze. Bohužel jsme se trošku zdrželi u jiných rozpráv, proto možná bych poprosil tlumočníky ještě o pět minutek navíc. Ale musíme začít teď. Ano, musíme začít teď. Pokud nezačneme teď, tak budeme muset pokračovat pouze v angličtině nebo to odložit na zítra. Já myslím, že bychom mohli začít nyní. Prosil bych všechny, kteří se neúčastní veřejné schůze, aby nás opustili. A můžeme začít s naším neveřejným jednáním.